Point 1. Euh, L'ordre du jour vous... Bod 1. Eh, pořad jednání jste dostali, takže je přijat. V bodě 2 sdělení předsedkyně. Jako obvykle eh, naše schůze je vysílána na internetu, tak eh, nezapomínejte se řádně usmívat, když budete u mikrofonu. A druhé sdělení ve vašich dokumentech naleznete eh, sdělení sekretariátu, které se týká účasti nevládních organizací a sociálních partnerů, mm, jejich zapojení na přeskamu eh, mm, sociálního fondu. Takže to bude ta druhá část eh, zasedání, které se to týká. V bodě 3 dostáváme se k pozměňovacím návrhům nařízení o koordinaci systému sociálního zabezpečení a nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla. Jde o významnou normu, kde se budeme zabývat pozměňovacími návrhy, jejich 24 celkem. Jsou to návrhy, které byly předloženy ke zprávě pana Cabrnocha, který Eh, sám eh, jich předložil původně asi deset. Takže, pane zpravodaj, nejprve vy máte slovo. Já vidím, že všichni, ale stínoví tu ještě nejsou, tak já doufám, že eh, se učiní vše, aby byli přítomni, ale nejprve pan Cabrnoch, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já věř, chci vám zopakovat, že máme před sebou k zítřejšímu hlasování celkem 24 pozměňovacích návrhů. Mám informace o tom, že několik, zhruba čtyři nebo pět z nich byly nebo budou staženy a proto se dostáváme do situace, kdy já budu navrhovat eh, hlasovat pouze proti dvěma eh, pozměňovacím návrhům, a to jsou pozměňovací návrhy pana místopředsedy Tomase Mana o všechny ostatní předložené pozměňovací návrhy podpořím. Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy pana kolegy Mana jsou jenom lingvistickým, lingvistickou úpravou, které nemění obsah, prosím Tomase, jestli by nezvážil stažení i těchto dvou pozměňovacích návrhů a potom bych mohl s čistým svědomím podpořit všechny pozměňovací návrhy, o kterých budeme hlasovat. A děkuji vám všem, kteří jste mi s touto prací pomáhali. Jmenuji se mm, Paní eh, děkuji. Paní eh, zpravodajko, děkuji paní předsedkyně, zpravodaj se držíte eh, linie rady docela eh, pečlivě a takže EPP nemá nic, jenom návrh 27, nevím, zda je stažen nebo ne, ale návrh 27, tam máme minus. No, Aha, je stažen. Dobře, takže, takže to je plus pro všechno, že předěkuji. Thank you. Děkuji, souhlasíme se vším. Paní předsedkyně, eh, paní Weir. Já olen ALDE fraktsiooni kõneisik sellel teemal ja kõigepealt tahan täna jsem eh, zde mluvčí za ALDE. Já chci poděkovat zpravodaji za velice rychlou a precizní práci což by mohlo být inspirací pro nás, pro všechny. A e, je to nařízení, které lze novelizovat pouze prostřednictvím nového nařízení. My jsme o tom včera diskutovali na ALDE a naše frakce souhlasí s tím, co řekl Milan. E, pokud jde o e, ty pozměňovací návrhy, které on nepodpoří, tak také a Eh, pokud je o zbytek, tak to je zcela v souladu s tím, o čem se jedná i v radě. A pokud je o ty jazykové eh, problémy, takže nevím, to je otázka k diskusi. Někomu se líbí modrá, někomu červená, ale eh, takže k tomu nemáme nějaký názor vyhraněný a podpoříme váš návrh zítra při hlasování. Děkuji. Pan Mann. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ja, lieber Milan, wir haben ja... Milý Milane, my máme vždycky myšlenky, které se kryjí. Ty si řekl, že bych možná mohl stáhnout své. Pokud eh, jde o 29, tam se smyslel, že to je spíš jazyková úprava, textová, já jsem si myslel, že se to více-méně kryje s tím, co tam máš ty. A druhá položka, pokud se podíváš do sedmnáctky a srovnáš ho s osmnáctkou kolegyně Steinrukové, tak zjistíš, že je to více-méně identické. Pokud tedy říkáš, že souhlasíš s osmnáctkou Joty a můj se to od toho moc neliší, tak si myslím, že eh, bych neměl problém s tím, kdybych ustoupil od sedmnáctky ve prospěch Juty. Znám stanovisko, které máš k osmnáctce, to je v pořádku. Možná Juta ještě neřekla nic k tomu. Milane, mohl bys nám to ještě trochu vysvětlit? Protože ty naše myšlenky se velmi kryjí, i když se to možná tak nezdá. Eh, monsieur Sarkas. Eh, paní Sarkas. Pan Sarkas. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, my zde již několikrát jsme o tomto tématu diskutovali, jak ví Milan Cabrnoch, tak my jako socialisté jsme spokojeni s jeho prací, poněvadž ty naše hlavní obavy, tak ty byly i reflektovány v našich pozměňovacích návrhů a byly, návrzích a byly zakomponovány, takže v podstatě eh, odpadne návrh 18, eh, odpadne další, odpadnou další, které jsou podobné a my si myslíme, že tím se vyřeší dva důležité problémy. První problém, ten se týká Eh, posádek eh, letadel, kde ty normy nejsou dost jasné, eh, pokud jde o základnu jejich činnosti. A já si myslím, že tady to je docela uspokojivé a i se uspokojí jejich požadavky po, po právní jistotě a i mm, to zabrání těm podnikatelům, kteří si vybírají ty systémy, které jim vyhovují více, což by bylo často v rozporu se zájmy pracujících a potom potom se i vyřeší problém přeshraničních eh, pracovníků. Takže všechny pozměňovací návrhy pana Cabrnocha jsou v pořádku a my bychom eh, chtěli, aby mm, tato významná norma byla odsouhlasena v prvním čtení a to bez jakýchkoliv problémů hladce. Nic více. Euh, zde zástupce komise, který by chtěl slovo. Uh, thank you, Chair. Uh, as already stated Ano, děkuji, paní předsedkyně. Jak už jsme řekli na minulé schůzi, jsme velice vděční tomuto výboru za to, že pracuje rychle a rovněž doufáme, že se nám podaří dosáhnout dohody už v prvním čtení, což je velice důležité pro občany, kterých se to týká a na které eh, toto nařízení má dopad. Eh, Děkuji. Ještě? Eh, ano, prosím, Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně, také za to, že mohu promluvit po druhé. Já jsem mluvil s kolegyní Jutou, ona stáhla osmnáctku, čili eh, nemohu ji podpořit. A Milana ještě šestnáctka, tam je to bez problému. Sedmnáctka je stejná jako šestnáctka, s tím nemám problém. Takže nemusíme říci, že odpadá, když eh, přijmeme, protože automaticky to půjde podle toho, jak si řekl. Takže paní předsedkyně, jsem se proto hlásil ještě jednou. A pokud je o 29 28 se moc od 29 neliší, to jsou lingvistické, okrajové záležitosti. Pokud je tam tedy Milané false if adopted, tak je to v pořádku, já to nebudu stahovat, ale pokud se to dopadne tak, že když se přijme jeden, druhý odpadá, tak prostě s tím nemám problém. Děkuji. Děkuji za to, že jsem mohl promluvit. Výborně, takže pokud to chápu, postupu, tak v podstatě odpadne váš, pokud projde návrh zpravodaje. To znamená, že vaše návrhy se moc neliší a méně se liší tedy od toho textu než návrhy eh, zpravodaje. Takže dobře, pane zpravodaji, uzavřete tuto diskusi a já si myslím, že nicméně na plénu ve výboru eh, je eh, třeba se eh, vyhnout diskuzím příliš tedy jaksi zasvěceným. To znamená, když na výboru zpravodaj hm, eh, jako insider se stínovými hovoří v narážkách o tom, o, co, o čem jednali a co vyjednali, tak hm, ti ostatní možná to moc nechápou. Takže by bylo dobré u takovéto podstatné legislativy, aspoň aby vždycky někdo to řekl explicitně, a o co šlo v tom vyjednávání a co bylo předmětem jednání a co bylo vyjednáno a e, ne, aby to jaksi e, zůstalo e, jako někde za zavřenými dveřmi, takové nejasné, obskurní, takže dobře, to jsem chtěla připomenout, takže pane Spravojdy, kdybyste nám řekl, o čem se jednalo hlavně s radou, které byly ty hlavní hlavní tedy body a co se upravilo a po, jak, aby všichni se v tom nějak vyznali nakonec. Já se omlouvám, že vám to takto vracím, ale já si myslím, že v duchu transparentnosti vždycky je lepší, než jenom abyste řekl, dohodli jsme se, stí, se stínovými a konec. Děkuji. Ehm, děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě velice rád musím konstatovat, že věcně se na tom návrhu nezměnilo nic podstatného od doby, kdy jsme ho projednávali poprvé zde na výboru a proto já mohu pouze opakovat to, co jsem zde na výboru předestřel. Ehm, změny, které předkládáme formou pozměňovacích návrhů, se týkají tří oblastí Jedna je koncept podstatné části činnosti a definice kritérií pro možné situace v případě, že osoba nevykonává podstatnou část své činnosti v členském státě, kde má bydliště, ale v jednom nebo více členských státech. V takové situaci nastává celá řada komplikací, kdy osoba v jednom státě bydlí, v jiném vykonává podstatnou část činnosti, anebo vykonává činnost ve více z členských státech, ve kterých buď to v jednom z nich bydlí, anebo dokonce v žádném z nich nebydlí. Náš návrh zpřesňuje eh, tuto normu a dává jasné definice k tomu, jak v kterých případech postupovat. Týká se to především přeshraničních pracovníků. Druhou oblastí je zpřesnění pojmu sídlo nebo místo podnikání pro členy leteckých poznámek, posádek. To bylo překvapivě eh, nejkomplikovanějším bodem dohodnout se, kde vlastně mají sídlo podnikání pracovníci, kteří jsou členy leteckých posádek a kteří tedy pracují ve vzduchu, nikoli v konkrétním členském státě. My jsme se shodli na tom, co také již předběžně projednávala Evropská rada a tuto schodu jsme promítli do návrhu, o kterém budeme hlasovat a je to takzvaný koncept mateřského letiště, tedy toho letiště, kde pracovníci nejčastěji odlétají, přilétají, anebo podle některého výkladu je to to letiště, kde jim zaměstnavatel nezajišťuje ubytování v případě, že tam jsou, neboť jsou tam prostě jednoduše řečeno doma. A třetí oblast jsou dámky v nezaměstnanosti pro příhraniční pracovníky, tedy ty pracovníky, kteří pracují v jiné členské zemi, ale týká se to výhradně osob samostatně výdělečně činných. Různé členské země mají nebo dokonce nemají právní úpravu pro to, zda pracovník nebo osoba, která podnikala jako osoba samostatně výdělečně činná, případě, že svoje podnikání v jedné zemi ukončí a vrací se do stavu nezaměstnanosti do své země, zda pobírá nebo nepobírá nějaké dávky v nezaměstnanosti, jaké a po jakou dobu. V některých zemích, eh, například v Belgii, Španělsku, ve Francii, na Kypru, v Litvě, v Lotyšsku, v Holandsku, Portugalsku a ve Spojeném království neza, neexistuje neexistuje takový systém, který by řešil nezaměstnanost osob samostatně výdělečně činných. A v jiných zemích zase existuje. I tohle téma bylo vyřešeno a nalezli jsme řešení, které navrhujeme zavést pouze na dva roky a potom revidovat, zda toto řešení v praxi vyhovuje nebo nevyhovuje. K tématu jsme se několikrát sešli se zástupci předsednictví, Eh, sešli jsme se na pracovní schůzce stínových zpravodajů a ty věci jsme si vysvětlili. A i vzhledem k tomu, že ta norma je tak přísně technického charakteru, tak já jsem velmi rád, že s pomocí eh, sekretariátu výboru se nám podařilo připravit takový návrh, který, jak věřím, budeme moci společně podpořit. Děkuji vám. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, c'est euh, en même temps une législation. Děkuji, pane mm, zpravodaj. Ano, zároveň je to technická legislativa, zároveň jste eh, Určitě si všiml, že eh, eh, tam jde o hodně. Jde o to, aby ta, kvalit, aby ta legislativa byla kvalitní. To vyplynulo i z kontakty s dánským předsednictvím. Takže jde o to, abychom abychom dospěli k tomuto výsledku, ale něco mi říká, že to je na dobré cestě, protože to má velkou podporu. A to znamená, že zítra budeme hlasovat, a což znamená, že v Dubnu, v plénu a pravděpodobně to umožní dánskému předsednictví zaznamenat eh, schodu ještě během svého předsednictví, pokud všechno půjde podle plánu. A <clears throat> teď se dostáváme k bodu čtyři programu a dám slovo paní Ines Zuberové, naší zpravodajce, která bude eh, hovořit o kompromisních pozměňovacích návrzích, ty, které se týkají Evropského roku občanů rok 2013, a ne 2014, tedy to je náš volební rok, ale rok 2013. Tak prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pokud je o naše stanovisko, v první fázi jsme měli více než 90 pozměňovacích návrhů. Pak jsme to intenzivně prodiskutovali a v průběhu této diskuze se nám podařilo vytvořit kompromisní návrhy, pokud se nemýlím. U těchto kompromisních pozměňovacích návrhů jde o toto. Pozměňují nařízení v tom, že e, budou bojovat zejména proti diskriminaci v rámci unijního občanství. Je to určeno zejména pro to, abychom zohlednili slabé skupiny. Tyto kompromisy se soustředují na to, aby bylo poskytnuto více informací o právech pro občany Unie, to znamená sociální práva v, ve členských státech, která musí být garantovaná i pro občany třetích států, kteří se právoplatně a legálně zdržují na území Unie. Další a jediná důležitá otázka u těchto kompromisů je zajistit volný pohyb osob bez diskriminace v oblasti zaměstnaných osob. Bez toho, že bychom podporovali levné pracovní síly, levné zaměstnance. Chci poděkovat všem, kteří přispěli svými návrhy, chci poděkovat všem frakcím za dobrou práci, kterou jsme společně odvedli a chci poděkovat také eh, sekretariátu. Madame Steinrück. Steinbrück. Děkuji, paní předsedkyně. Já tu dnes zastupuji kolegyně Birgit Cipl a její jménem chci ještě jednou poděkovat zpravodajce, která umožnila najít kompromisní znění, které i pro nás, sociální demokraty, jsou takové, že je můžeme bez výhrady podpořit. Se stínovými zpravodaji jsme nalezli široký konsenzus ohledně nediskriminace, to znamená informace pro občany o všech jejich právech a také korektní aplikace evropského práva. Také náš požadavek na větší ochranu eh, zaměstnaneckých práv jsme dokázali prosadit. Kolegyně Birgit je líto to, že kompromisy u některých témat nejdou až do takových podrobností, jak by chtěla. Bylo by dobré, kdybychom se dokázali věnovat také tomu a řekli, co jsou znevýhodněné skupiny, jak je informovat, jak jim pomoci. Také problematika Romů a vyslaných pracovníků tady není uvedena příliš explicitně, ale i přesto za sociální demokraty můžeme podpořit tyto kompromisní návrhy a jménem Birgit ještě jednou děkuji za dobrou spolupráci. Merci, monsieur Becker. Děkuji, eh, pan Becker a potom paní Martin. Také já chci poděkovat za to, jak kolegyně vedla tento proces. Myslím, že to bylo velmi dobré a držela se tématu. Je to otázka evropských občanů, evropského občanství. Je to otázka participace těchto občanů, proto to téma tak komplexní a pochopitelně dívali jsme se na to různě, z různých úhlů pohledu, z hlediska profesního, z hlediska lidského a mohu říci, že o 12 kompromisů ty mohu podpořit a ještě jednou děkuji za velmi důležitou práci, která, myslím, tady vyústila v dobrý výsledek. A to sdělení občanům je vůbec to nejdůležitější, protože musíme zajistit, aby evropští občané byli informováni o právech a o možnostech, které mají. Zatím tomu tak není. Je to naše odpovědnost, je to naše povinnost. Děkuji. Eh, Madame Machkin, Paní Harkin a potom paní Papadapulo. Děkuji, já budu velice stručná, jenom bych chtěla poděkovat zpravodajce za vynikající spolupráci. Podařilo se nám nakonec dosáhnout dohody a myslím, že e, v dokumentu jsou některé vynikající myšlenky. Je to velice proaktivní zpráva, e, která se snaží zajistit, aby občané znali svá práva. Myslím, že bude dobrá příležitost, aby evropští občané lépe chápali přínosy toho, že jsou evropskými občany. Ještě jednou děkuji zpravodajce, myslím, že jsme dosáhli rozumných kompromisů. Merci, la parole. Děkuji. Nyní kolega Papandokolo a potom paní Papadopulo. Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla pogratulovat zpravodajce k tomuto stanovisku. Já jsem zpravodajkou pro výbor Libe. A většina návrhů odpovídá mým návrhům. Nicméně chtěla bych zmínit jednu věc. Jak víte, příští rok bude 20. výročí Um, Maastrické smlouvy, tedy stanovení evropského občanství. Evropský parlament 15. prosince 2009 schválil usnesení o situaci o základních právech v EU a tehdy jsme hovořili o občanství, nikoli o občanech. Myslím si, že eh, by to neměl být Evropský rok občanů, ale Evropský rok občanství. Když hovoříme o potřebě eh, informovat evropské občany o tom, eh, co je evropské občanství, je potřeba hovořit o právech, o právě volně se pohybovat a pracovat v jiných členských státech ale jsou zde také další práva vyplývající z občanství. Takže prosím, zvažme to a podpořte tuto myšlenku změny názvu. A další věc, rozpočet na tento rok je pouze 1 milion. Ve srovnání s 27 eh, miliony nebo s 5 miliony na jiné Eh, evropské roky, takže rozpočet je velice omezený. Pokud nebudeme mít peníze, nemůžeme učinit odpovídající kroky, abychom rozšířili povědomí mezi 500 miliony evropských občanů. Eh, bude těžké eh, překonat překážky ve vztahu mezi občany a Evropou. Takže prosím, mějme to na paměti. McIntyre. Paní, paní Děkuji, paní předsedkyně. Vím, že někteří lidé si myslí, že milion není dost peněz, nicméně já spochybňuji načasování a vhodnost tohoto návrhu vůbec. Pokud se podíváme na hospodářské problémy v Evropě, eh, lidé v Řecku trpí úspornými opatřeními. Eh, v Portugalsku máme vysoký, vysokou nezaměstnanost. Eh, lidé si budou myslet, že toto je naprosto nerelevantní a že si Evropa neuvědomuje eh, relevantní problémy. Já si myslím, že bychom na to neměli v podstatě vůbec vydávat peníze v tuto chvíli. Ale vzhledem k tomu, že na to peníze půjdou, myslím, že zde zapomínáme na některé příležitosti. Jedna věc, ze které jsem trochu smutná, je, že neustále hovoříme o právech, ale nehovoříme zde o odpovědnosti. A práva a odpovědnost nebo povinnosti jsou dvě strany jedné mince. A když jste občan, musíte znát nejenom svá práva, ale také své povinnosti. A zdá se, že na to se v této zprávě naprosto zapomíná. Zapomíná na to také výbor Libe. Také se domnívám, že jsme propásli velkou příležitost spolupracovat s členskými státy. Protože většina lidí má ten pocit, že jsou občany specifické země, spíše než eh, že by měli pocit, že jsou občany Evropské unie. Nicméně je důležité eh, podporovat ten pocit občanství. Já se cítím jako Britka, vy se cítíte jako eh, občané svých zemí. Občanství je něco, co by mělo být podporováno. A my bychom měli spolupracovat s členskými státy, podporovat aktivní zapojení eh, do občanství, přebírání odpovědnosti ze strany občanů. Tato zpráva ze strany komise a reakce je podle mého názoru propáslou příležitostí. Děkuji. Pan Mann eh, vidím, že eh, eh, dal špatný příklad panu Beckerovi, který chce také teď slovo po druhé, takže prosím, pane Beckere, po druhé a potom pan Mann. Omlouvám se a prosím o pochopení. Jenom jedna poznámka. Všimli jsme si, že překlady eh, způsobily částečně problémy. My jsme je dokázali odstranit, ale radost nám to neudělalo. A slyšel jsem to už eh, z jiných eh, materiálů, takže jsme se chtěli zeptat, čím je to způsobeno, že protože ti, kteří s tím pracují, z toho radost nemají. Děkuji. Pan Tomasman. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, ta diskuze, kterou máme, ukazuje, jak dobře se v parlamentu pracuje. Nejdříve stínoví zpravodajové, kteří promluví a chci pochopit ten evropský mechanismus jako celek. A druhá věc je otázka komunikace. Uh, Kolega Becker dal několik žádostí a zeptal se, jak lépe dosáhnout toho, aby ty informace se dostaly tam, kam mají. Já si myslím, že většina z vás si to neuvědomuje, že jsme webstreamováni. To znamená, že veřejnost se může podívat, jak členové parlamentu pracují. A e, když e, chci informovat, tak naše úloha členů parlamentu vůči radě a komisi je také v tom, aby kontrolovali, jak pracujeme, o čem uvažujeme. A já si myslím, že ten příklad, který tady zazněl, je velmi dobrý. Dostali jsme připomínky z různých pozicí, Stínoví zpravodajové spolupracovali se zpravodajkou a nakonec jsme našli kompromis, který je nejen dobrý, ale který skutečně je krokem vpřed. Ještě jeden bod kolegy Beckera, který je důležitý. Práva a odpovědnosti. Spousta občanů nezná ani svá práva, na která mají nárok, jak potom má vzniknout přidaná hodnota evropská, jak chceme vytvořit evropskou veřejnost, když ta veřejnost ani neví, jaké má možnosti. To je ta otázka, jak to lépe předat tu informaci Heinzi, jak dosáhnout toho, aby to sdělení, které chceme předat, dospělo tam, kam má, tak, aby bylo jasné, že existuje Evropská unie se všemi svými různými aspekty a možnostmi. Myslím si, že nakonec jsme dospěli k rozumnému kompromisu a když se podívám na různé pozměňovací návrhy, tak se ukazuje, že nakonec jsme dokázali najít kompromis, který nás posune dál já si myslím, milion je dostatek, eh, dostatečná částka do začátku. Když uvidíme, že to funguje, můžeme přidat a doufám, že pak získáme na stranu ty, kteří rozhodují o penězích. Výborně, <clears throat> děkuji za eh, to, že jste nás eh, online přímo tedy eh, poučili o evropském občanství. Dobře, a nyní uzavřete diskuzi, paní Super. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat za všechny příspěvky, které tu zazněly. Nejsme pro, abychom Evropský rok občanů nahrazovali občanstvím protože důležité je to, aby ta slova měla obsah. Samozřejmě se můžeme dohodnout na nějakém konsenzu, ale důležité je, abychom rozuměli tomu, co ta slova obsahují. Pokud je o otázku informace a relevantních informací, jak předat informace, jak je sdělit, Kompromisní návrhy, které jsou předložené, jdou právě tímto směrem. Existují znevýhodněné skupiny, jejichž práva jsou uznaná ve státě, kde žijí. Ale, ale tyto skupiny ta práva nevyužívají, protože si je neuvědomují, anebo se obrátí na někoho, protože sami neví. My si myslíme, že potřebujeme proaktivní informace. To znamená, musíme identifikovat ty skupiny a musíme je informovat, třeba digitálně. Eh, Děkuji, dobře. Takže pokud do návrh paní Paparupolo, já myslím, že v tom gestorském výbory, výboru to předneste a tam změňte e, název e, a já předpokládám, e, že ani vy jste asi nepředložila pozměňovací návrh ke zprávě paní Zuberové. Náš výbor není proti tomu, abyste tady uplatnila dědictví Filipa Gonzálese, který přišel s tou koncepcí evropského občanství. A budeme hlasovat eh, o tomto stanovisku zítra a to vám určitě umožní, abyste ve výboru Libe eh, také eh, přednesla náš příspěvek. A dostáváme se k bodu 5, dám slovo paní Harkin, týká se to pozměňovacích návrhů k ke stanovisku o uznávání a propagaci přeshraničních dobrovolných činností v Evropské unii. Tak, paní zpravodajko, máte slovo. Představte nám kompromisní návrhy. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Není to sporná zpráva. Máme některé kompromisní návrhy. Měla jsem eh, nicméně pocit, že většina pozměňovacích návrhů přispěla pozitivním způsobem k textu a já jsem se snažila zahnout většinu myšlenek, eh, aniž by se nějak často opakovaly. Eh, pozměňovací návrh E. Dobrovolná činnost nesmí nahrazovat placenou, placenou práci, to je jasně stanoveno v kompromisu. Dále kompromis F. Žádáme komisi, aby rozvíjela iniciativy, nicméně zároveň, aby se soustředila také na rozšiřování současných projektů. Nežádáme tady za stolik. A Zároveň eh, myslím, že zahrnutí eh, rozmanitých účastníků posiluje tento návrh. Pokud jde o H, zde žádáme komisi, aby dělala co nejvíce pro přeshraniční projekty, ale také, aby to dělali členské státy uvnitř eh, svých území. A kompromis I zde se hovoří o vytvoření přeshraniční sítě dobrovolnických organizací. Já jsem přijala pozměňovací návrh, ve kterém se hovoří o tom, že nová kontaktní místa by měla být vytvořena pouze tam, kde ještě neexistují. Myslím, že tím se text opět zlepšuje. A ještě na závěr k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Jak jsem řekla, některé nepřijímám z různých důvodů. Eh, některé nepřijímám proto, že už jsou v kompromisech pokryty. Já jsem hovořila s paní Romzely a budeme akceptovat dvě, dva z jejich návrhů, eh, také s ústním pozměňovacím návrhem, snad to bude přijatelné. Dále pozměňovací návrhy 39 a 40 hovoří o evropském pasu dovedností. Já nemohu tyto návrhy přijmout, protože tento Evropský pas dovedností ještě neexistuje. Čekáme na to, až s ním komise přijde, až předloží návrh. A ehm, zde by eh, došlo k nesrovnalostem, pokud jde o Evropskou dobrovolnickou kartu, pokud bych přijala tyto návrhy. Dále pozměňovací návrh 52. Eh, ten jsem nepřijala, eh, protože se zde navrhuje vytvoření Eh, humanitární eh, humanitárních složek eh, Evropské unie. Já si myslím, že něco takového už máme, návrh existuje, takže je nesmysl, aby se to zde zmiňovalo znovu. Pokud máte, kolegové, ještě nějaké připomínky, budu ráda. Děkuji všem, kteří do toho byli zapojeni. Myslím, že to byla relativně ne- bezkonfliktní věc. Děkuji paní Konsoli, potom paní Akonsary. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, chci poděkovat paní zpravodajce Arkin, vynikající práce a byla velice vstřícná ve fázi přípravy kompromisu. Zítra, jak víme, budeme hlasovat o stanovisku, kde chceme uznat dobrovolnickou práci. A připomínám kolegům, že asi 100 milionů Evropanů každý rok se zapojuje do eh, dobrovolné práce a dobrovolnictví je základní hodnotou Evropy, eh, stejně jako spravedlnost, občanství, sociální začlenování. To jsou hodnoty, které eh, zdůrazňujeme i v této zprávě. Rok 2011, Evropský rok dobrovolnictví, skončil velice pozitivně a umožnil i komisi, aby balancovala tuto, aby provedla bilanci této činnosti a jak přispívá k rozvoji společnosti. Text stanoviska hovoří o tom, jak dobrovolnická činnost přímo přispívá k plnění základních cílů Evropské unie, jako sociální začlenování, zaměstnanost, vzdělávání, rozvoj dovedností a Eh, podpora občanství. Nicméně i ani dnes pořád, jak víme, neexistuje jasný právní rámec, který by upravoval dobrovolnickou činnost a jaké dovednosti dobrovolníci získávají, ty nejsou uznávány. A proto my se tady snažíme uh, Eh, mm, zaplnit toto vákuum, překonat překážky. Moje frakce podporuje všech deset kompromisních návrhů a jak jsme se dohodli se spravodajkou, ona to právě řekla, já navrhnu dva ústní pozměňovací návrhy ke 32 a 36. A e, my e, tedy pozitivně vidíme celou zprávu, i když e, zde ještě mm, něk, někteří kolegové nás trochu překvapili. Především nesouhlasíme s kritikou Mm, e, který se týká toho evropského pasu dovedností a my zde chceme, aby e, komise reflektovala všechny zkušenosti, které byly získány těmito lidmi, aby to i bylo zapisováno v těch jejich pasech dovedností a Jinak já jsem přesvědčena, že tak zajistíme přeshraniční uznávání zkušeností, osobních zkušeností těchto lidí, tak aby každý občan eh, měl zaznamenány ty své dovednosti, které ta osoba získala v rámci dobrovolnické práce. Děkuji ještě jednou zpravodajce, za nás je to vše. Paní Jakonsári. Esittelijä Harkin sanoi, että tämä oli helppo. Děkuji. Paní předsedkyně, spravodajka paní Harkin řekla, že eh, práce byla jednoduchá. Ano, bylo tomu tak. Eh, nicméně je to zásadní věc eh, vzhledem k demografickým změnám a hospodářské krizi. Tyto změny a krize znamenají, že dobrovolnictví bude moci bude v budoucnosti důležité, protože bude pomáhat reagovat na situaci. Nicméně je jasné, že e, dobrovolnictví nemůže nahrazovat placenou práci. Dobrovolníci samozřejmě mají e, svoji odpovědnost. Nicméně, když hovoříme o e, skutečné práci, je třeba, aby lidé za ní byli placeni. E, není možné používat dobrovolnictví jako náhražku za placenou práci. Stárnutí populace bude znamenat, že budeme potřebovat více dobrovolných pracovníků. Musíme také ale zajistit, aby vždy um, i odborníci se starali o stárnoucí lidi a dobrovolníci by jim mohli pomáhat. Podporujeme kompromisy. Možná by stálo za to zamyslet se nad tím, jak bychom eh, mohli vnímat tyto tematické evropské roky jako celek a jakým způsobem bychom ty roky mohli propojit podle mého názoru není moudré, abychom se soustředili celý rok vždy jenom na jeden problém. Bylo by velice dobré, aby v tomto roce, v roce aktivního stárnutí, jsme se zabývali také otázkou dobrovolnické práce. Myslím, že když hovoříme o dobrovolnictví jsme do značné míry i na začátku. Myslím si, že volný pohyb osob v budoucnosti vzroste ve chvíli, kdy lidé budou psychicky připravenější na to, že se budou stěhovat ze země do zemi také kvůli dobrovolnictví. Děkuji. Pokud někdo jiný nežádá slovo, tak dám opět slovo ještě naší zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně, jenom stručně dvě připomínky. Pokud jde o evropský pas dovedností, jak víte, je to zahrnuto v kompromisech. Zároveň jsme se dohodli, že tam zahrnujeme, zahrneme také formální a neformální kompetence. Pokud jde o 39 a 40, především o 40, v rámci Evropského pasu dovedností budeme mít tu kartu dobrovolníka, takže je to opačně než v těchto návrzích. Pokud jde o to, co říkala paní Jakonsary, o propojení těch jednotlivých roků, v rámci roku aktivního stárnutí máme různé programy, jako například Comernius, které se mohou soustředit e, na e, starší lidi a e, dobrovolnictví. Takže určitě to propojeno je a děkuji všem za jejich příspěvky. Děkuji, takže budeme hlasovat eh, o kompromisních pozměňovacích návrzích zítra, což eh, umožní výboru eh, se inspirovat naší prací. A dostáváme se tak k bodu 6 programu, což je zpráva paní Juty Steinruck, je to program EU pro sociální změny a sociální inovace. A zde nás čeká výměna názorů s našimi hosty, které ale já ještě v sále nevidím. Donc je vous propose de suspendre nos travaux. přerušili na pár okamžiků, tak aby všichni přednášející mohli dorazit.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 si nos invités veulent bien prendre place. Prosím naše hosty, aby se usadili a pokud se usadí, tak začneme se slyšením. Jde o velký balíček, o kterém se jedná i v rámci tedy finančních výhledů MMF, anglicky, tedy ten víceletý finanční rámec a náš výbor také je e, výborem, který e, dostal zprávu e, k tomuto tématu, tedy k programu EU pro sociální změny a inovace a zpravodajkou Jutta Steinruck. Já navrhuji, abychom nejprve dali slovo naší zpravodajce a poté každý z našich hostů dostane 10 minut, aby přednesl názory své organizace. Nejprve paní zpravodajko, máte slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Dnešní minislyšení nám dává možnost, abychom eh, si udělali první výměnu názorů se zájmo, zástupci zájmových skupin, které tady tímto vítám. Jsem si jistá, že při té dnešní výměně názorů eh, dostaneme ještě důležité informace pro zprávu. Já jsem se doposud už dvakrát zatím sešla se stínovými zpravodaji, tak abychom předem už šli správným směrem a to společně, abychom se správně nasměrovali ta, zejména tam, kde potřebujeme věci vylepšit. Musím přiznat, a stínoví zpravodajové jsou na tom podobně, návrh nařízení jsem četla několikrát a stále ještě mi chybí informace, nebo zatím jsem nezjistila, v čem je ta přidaná hodnota mikrofinancování a dalších, protože to jsou různé programy, které mají velmi různé cíle. Rozumím tomu, že komise si to chce zjednodušit tu práci, chce snížit administrativní zátěž, ale přesto to nesmí vést k tomu, že bychom my ztratili přidanou hodnotu pro evropské občany a e, Máme taky určité pochybnosti ohledně názvu. Komise to definuje jako program pro sociální změny a inovace, ale co je sociální změna přesně? Může to být více sociálních práv, více sociální Evropy, ale současně to může znamenat také redukci sociálních práv a práv zaměstnanců. Všimla jsem si, že Návrh komise je velmi vágní, v mnoha částech také nekonkrétní a pro komisi tam zůstává obrovský prostor pro formování toho programu. Myslím si, že by to mělo být daleko konkrétnější. Celkově ten program, pokud jde o boj proti chudobě, lepší pracovní podmínky a sociální začlenění, tam není vytvořena žádná konkrétní vazba. Potřebovali bychom zahrnout sociální partnery, nevládní organizace, tak jak je to USF. Pokud je o zástupce zájmových skupin, chtěla bych je požádat, aby se věnovali ve svých příspěvcích také tomu, co jsem řekla v úvodu, struktura a složení programů, v čem oni vidí eh, přidanou hodnotu. Možná, že se to konečně dozvíme, protože odborníci, kteří v těchto oblastech působí leta, eh, vidí eh, do tématu lépe než já. Zajímal by mě jejich odhad toho příslušného podprogramu konkrétního pro jednotlivé oblasti a pokud potom budou otázky, tak je rádi probereme. Eh, Dobře, takže nejprve dám eh, slovo panu Reutrovi, který je předseda sociální platformy a bude se zabývat eh, tou částí progrese. A takže a nezávisle na tom samozřejmě nás zajímá i vše, co se týká tohoto programu. Ano, mnohokrát děkuji za pozvání a omlouvám se, že jsem přijel o něco později. Nejdříve obecné připomínky. Samozřejmě existuje vždy riziko, že když sloužíte více eh, fondů dohromady, eh, to, nepovede to eh, k úspěchu. Víme, že EURES a PROGRESS jsou programy, které byly úspěšné, které bojují proti nerovnosti, proti sociálnímu vyloučení a za sociální začlenění. A já si myslím, že by to bychom neměli podceňovat je třeba, abychom eh, silně podporovali organizace, které pracují v této oblasti. Obecně na evropské úrovni v současné době probíhá diskuse i o tom, jaký je cíl občanského dialogu a sociálního dialogu. A většinou evropské instituce eh, podporují eh, občanský dialog. Dialog je pěkný, nicméně stejně je potřeba podpora pro organizace na místní, regionální i národní úrovni. Organizace, které provádí práci a které plní úkoly, které neplní veřejná administrativa nebo ziskové organizace. Máme různé sociální platformy, máme 45 sítí, Máme sítě jako například Age nebo Interpoverty Network, máme Solida, kde se, pra, pracu, kde se snaží o boj proti diskriminaci a sociálnímu vyloučení. A Další zajímavá věc máme organizace, které jsou poskytovateli sociálních služeb, protože bez nich není možné dosáhnout cílů strategie EU 2020. V roce 1965 Bob Dylan zpíval, že se časy mění a e, časy se stále mění. Máme novou smlouvu, která přichází s novými věcmi. Máme také cíle Evropa 2020. Eh, sociální nevládní organizace říkají, že by bylo dobré eh, jistým způsobem eh, oživit Evropu 2020. Často se o ní hovoří. Nicméně zásadně je zde otázka fiskální konsolidace, abychom chápali úkol naší práce je třeba soustředit se na cíle Evropy 2020. Myslím, že eh, nemusím ehm, zde v tomto výboru hovořit o dopadech krize a úsporných opatření. Nicméně eh, právě v této době potřebujeme tyto programy, protože dochází eh, k rozevírání sociálních nůžek. V prosinci komise představila zprávu o zaměstnanosti a tam byla zásadní čísla. Pokud se podíváte na čísla, na fakta, vidíte, že nerovnost eh, v Evropě roste. Eh, v celé Evropě, nejenom v zemích, eh, která mají přísná úsporná opatření. Pokud se sloučí všechny tři programy, Neznamená to nutně, že bude otazník u kvality. E, to je něco, co je možné vyjednat a zaručit. E, nicméně je důležité, aby zkrátka ty občany nebyly, ty programy nebyly oslabeny v důsledku sloučení. Co si myslíme o návrhu, který máme na stole? Myslíme si, že je potřeba mít eh, pevnou finanční regulaci, která bude umožňovat boj proti eh, sociálnímu vyloučení a chudobě. Je třeba stanovit specifické priority pro eh, boj proti chudobě, sociální pro sociální ochranu a pro sociální začlenění probíhá diskuse, zda zaměstnanost je nejlepším způsobem nebo jediným způsobem, jak bojovat proti chudobě. My se myslíme, že je to nejlepší způsob, nicméně to není jediný způsob. Nevládní organizace vědí, že je důležité doprovázet ty, kteří jsou mimo pracovní trh, pomáhat jim. Víme, že existují různé programy pro školení takovýchto lidí. Takováto opatření jsou nutná. Nicméně, sociální politika, to je termín, který může být různě překládán v různých jazycích, ale hlavně není jasný obsah tohoto termínu. My bychom byli rádi, aby se tento termín nahradil sociální ochranou a inkluzí a začleněním. Zároveň bychom chtěli zdůraznit nutnost zahrnutí sociálních nevládních organizací do programu. Eh, tři specifické návrhy z mé strany. Uvidíte na dalším slajdu. Eh, chceme mít eh, specifickou prioritu pro podporu sociální ochrany, začlenění a pro boj proti chudobě. Víme, že máme 116 milionů lidí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a chudobou. Evropský sociální fan, fond identifikuje boj proti chudobě jako jeden ze základních cílů a to my velice vítáme. Nesmíme také zapomínat na těch 20 z tohoto fondu. Dále, druhý bod. Chtěli bychom, aby sociální politika, jak jsem řekl, byla na, za nahrazena sociální ochranou, začleněním a bojem proti chudobě, protože ten termín sociální politika je skutečně nejasný. Eh, dále eh, zde existuje eh, riziko, že sloučením tří programů dojde k oslabení. Ano, samozřejmě tento problém zde existuje. Mnoho lidí poukazuje na to, že daná formulace sociální politika se užívala dříve, proč by se tady nemohla používat dále, ale my se domníváme, že je nejasná. Za třetí, Setkali jsme se eh, dnes eh, ve 12 hodin před budovou Lipsus eh, s lidmi, kteří demonstrovali před radou. My se domníváme, že je zásadní podporovat sociální dialog a občanský dialog a že je třeba neomezovat účast v programech ze strany sociálních partnerů. Myslím, že je třeba zahnout sociální nevládní organizace stejně tak jako odborové svazy. Proč je to důležité? Je to důležité proto, aby programy byly správně řízeny, aby eh, byly správně zacíleny a také, abychom dosáhli úspěchu, pokud jde o takzvanou sociální inovaci. A vím, že, je to, že to zní eh, úžasně. Já jsem eh, poprvé slyšel o sociální inovaci v roce 1986 ve Francii a stále ještě se inovuje. Eh, nevládní organizace v každodenní práci inovují. Nicméně eh, musíme rozlišovat mezi sociálním experimentováním a sociální inovací. To jsou termíny, které se odrážejí v textech komise. A byli bychom velice rádi, kdyby tyto termíny byly více vyjasněny. Nicméně zahrnutí sociálních organizací eh, si vyžaduje také eh, financování. Eh, financování takovýchto organizací je zásadní pro vytváření kapacit, také proto, abychom pokryli potřeby, které nepokrývá veřejná struktura, veřejná administrativa. Protože sociální nevládní organizace hrajou specifickou roli. A dále Eh, článek 11 o občanském dialogu eh, smlouvy je něco, na co se nesmí zapomínat a co se musí respektovat. Eh, takže na závěr eh, bych chtěl říci, že je potřeba dosáhnout pevné finanční regulace, která posílí sociální ochranu, sociální začlenění a boj proti chudobě. A to je důvod, proč jsme předložili řadu detailních pozměňovacích návrhů k Evropskému programu pro sociální změny a inovace Eh, v letech 2014 až 2020. Ehm, myslím si, že je právě nyní třeba eh, jednat, protože situace je taková, jaká je. Děkuji. Merci. Děkuji. Děkuji vám. Takže to bylo několik poznámek na úvod ke kterým se ještě dostaneme. Možná, že bychom mohli říci také něco o progresu, úspěších, případně obnově. Pokud je o EURES, tady bych dala slovo nejdříve paní Klodina se dále za odbory. Děkuji. Děkuji, že tady také můžeme promluvit. Já si myslím, že všichni jsme byli trochu překvapeni a ptáme se, kde je přidaná hodnota tohoto návrhu. Měli jsme první návrh eh, finančního rámce, ale očekávali jsme doplňkové informace, které potom přišly, když komise předložila program. musím říct, že tomu přístupu moc nerozumíme. Tak my se zadrháváme na sociální inovaci. Co to pro, prosím je? IGB jsme se tomu hned věnovali, měli jsme studie z roku 2009, co se za tím pojmem skrývá, co obsahuje, jak mu máme rozumět. Paralelně probíhají také diskuze s akademickou obcí. Možná, že bychom měli uspořádat nějaký kulatý stůl, pokud jde o sociální pokrok Nedávno se setkal eh, Evropský odborový svaz a ECP a bylo nám jasné, že tento model eh, nedokáže přežít. Je třeba, abychom tu diskuzi nasměrovali jinak. Kolega, který byl dnes na demonstraci v Bruselu, ví, že to má dopad na celou Evropu, takže jde o to, abychom si připomněli znovu své vlastní hodnoty, které u projektů, programů, rozpočtů eh, vždycky jsou a mělo by se k ním přihlížet. Takže k tomuto programu asi tolik. Hovoří se tu také o partnerství, principu partnerství. To je pojem, který známe ze strukturálních fondů. Partnerství se má posílit eh, v Evropském sociálním fondu a obecně jedná se o eh, pravidla chování a podle toho návrhu také o posílení. Eh, diskutuje se o tom v radě ale partnerství jako takové není definováno ani pro EURES, ani pro progres a sociální partneři tam také nejsou uvedeni, bohužel. Pokud nadále to bude navrhováno, takže teď ještě konkrétně, pokud jde o RS, tak zde Eh, je třeba zdůraznit pár bodů. Já jsem měla tu možnost eh, i v rámci CS předchozí funkce, tak jsem sledovala přeshraniční partnerství již od roku 89 a my jako odbory již tehdy jsme požadovali, vzhledem k tomu, že komise eh, tedy navrhla tu, ty, tedy u kanceláře k dispozici podniků, e, takže mm, tak výsledek, že vznikla ta velká síť RS e a e, pro otázky zaměstnanosti a potom i v těch přeřančních organiza- zónách organizované jsou ty organizace specializované na přeshraniční aspekty a tam působí všude ti sociální partneři. Já nebudu opakovat, jak se to v historii vyvíjelo, ale i přes jasné pozice Evropského parlamentu tak došlo k eh, k regresi, to znamená, ta role eh, sociálních partnerů v tomto rámci se snížila. I vůbec eh, ta role v těch přeshraničních aktivitách a to také i jaksi z pohledu participace sociálních partnerů, ta se také snížila. A nyní v tom návrhu, který jsme obdrželi, to je globální návrh, protože RS to není jedna síť, to je evropská síť přeshraničních partnerství, tak my máme na stole dva návrhy. Jeden je dobrý, velice dobrý, a to je, že Evropský sociální fond do budoucna v rámci priority číslo jedna, eh, tedy zaměstnanost a mobilita, tak tam se hovoří o posílení aktivit eh, v rámci této sítě ze strany tedy eh, veřejných služeb zaměstnanosti a především se má posilovat to přeshraniční partnerství, což je pro nás plus, protože je ten princip partnerství je zcela zakotven v tom Evropském sociálním fondu a kromě toho existují již monitorovací výbory a automatická participace a je to velké plus i proto, abychom posílili rody eh, sociálních eh, odborových poradců eh, této sítě, kteří jsou odborníci na kolektivní vyjednávání a působí tam již od roku 1994 v oblastech sociálního zabezpečení radí nebo v oblasti zdanění například pracovního práva a týká se to tedy těch zaměstnanců, kteří působí v různých státech. EU s tím, že jednou z priorit strategie 2020 je právě podporovat mobilitu pracovníků. Ale co se nám nelíbí, je, že v rámci tohoto programu, tak jak se teď eh, prezentuje, je tam ta jedna část RS, ale potom je tam i ta otázka koordinace v Evropě, což je důležité samozřejmě. Eh, jsou to schůzky, které koordinuje komise, jsou to databáze pro zaměstnanost, pro podmínky pracovní, různé tady databáze tam mají být a potom se to týká i eh, vzdělávání těch poradců je jich asi 500, pokud se nemýlím nyní. Ale co se nám moc tady na tom nelíbí, je právě to propojení mezi těmito dvěmi eh, aktivitami. Jak to proběhne? To eh, nám není jasné. Eh, a potom i rozpočtově, jak to bude, asi no, samozřejmě peníze jsou nejdůležitější. A zde celý ten stávající rozpočet, mm, který byl v podstatě konkrétně vždycky odhlasován parlamentem i tak ten celý rozpočet úplně se vyčerpá právě na tu evropskou koordinaci, tedy v rámci tohoto programu to půjde všechno na koordinaci. To je nepřijatelné, protože dnes eh, tyto problémy mm, s rozpočtem znamenají, že ty aktivity, které Eh, předkládají odborové organizace a sociální partneři, no tak eh, jednoduše se to zamítá, zamítá se to v tom výboru, který přeskoumává projekty. A to je tedy pro nás velký otazník teď. A my chceme, aby nám to bylo objasněno. A také i jsme proti tomu, aby celá síť RS, to znamená mm, včetně i toho, co teď eh, je zakotveno v tom Evropském sociálním fondu, tak aby to bylo převzato do tohoto programu. A interně my bychom dali raději, raději přednost tomu, aby celá ta síť byla převzata Evropským sociálním fondem. Eh, samozřejmě my nemůžeme vymýšlet mechanismy, protože víme, že Evropský sociální fond eh, Eh, nemůže takto financovat ty projekty, ale to už jsou te- detaily technického rázu, ale jde o to nalézt politické řešení. To je tedy zásadní problém a eh, tato funkce a tato role této sítě při přeshraničním partnerství, jak jsem řekla, tam se to netýká pouze eh, těch veřejných služeb zaměstnanosti. Ne, to se týká i sociálních partnerů a v době, tedy před rokem 2002, eh, hlavním úkolem sítě také bylo i posilovat sociální dialog. My jsme v tom pokračovali i přesto všechno. A i když to nefiguruje, není to zakotveno v eh, předpisu, to je tedy zásadní teď eh, v rámci vztahu přes hranice. A je třeba tedy vést ten dialog s veřejnými službami zaměstnanosti tato síť RS je čím dál více otevřená eh, těm soukromým službám zaměstnanosti, jak vidíte. A když se podíváte na návrh, tak tam se říká služby zaměstnanosti a ne, jestli jsou veřejné nebo soukromé. Takže zde eh, my jsme eh, viděli již hodně excesů různých, protože my jsme ani hm, hm, to neměli tak pod kontrolou, ale zde Jde tedy o participaci těch eh, soukromých eh, služeb zaměstnanosti, takže k tomu máme otazníky. A to je to, co jsme chtěli zdůraznit. Eh, a jinak já, když si provedeme bilanci, tak progres, tak jak se čerpal, využíval, tak to mm, je vlastně takový remix Eh, těch tedy sociálních aktivit a my ani jako odborové svazy, my jsme nemohli se ucházet o mm, eh, třeba ty programy mobility nebo vzdělávání. Pokud mm, zde tedy panují velké pochybnosti a pokud eh, mm, toto bude rozptýleno, tak budeme rádi. A potom další, třetí oblast, která také je významná, tady to také i eh, je propojeno se strukturálními fondy. To je eh, ten Jaspers a Jeremy a tyto programy pro financování malých eh, podniků, mikropodniků, ale podle názoru expertů i tak se má za to, že ten systém je příliš těžkopádný. A pokud vy se v tom vyznáte, tak <laughs> dobře. To by nám pomohlo. Ale já se ptám, jaký je tedy vztah mezi těmito třemi oblastmi a jaký je vztah mezi těmito tedy všemi programy. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. A nyní dám slovo mm, závěrem mm, panu panu Danielovi Sorosalovi. Je to Evropská síť mikrofinancování a eh, já tento návrh komise nazývám eh, tedy eh, návrhem marketingovým, který tedy v podstatě dává dohromady všechno ostatní, všechny zbytky, takže já dám slovo panu Sronalovi. Děkuji. Děkuji za čas, který jste mi dala a já omluvám pana Molenára, který bohužel má chřipku, takže já eh, ho, jsem ho nahradil. Bylo mi to řečeno v 10 ráno. Takže abych navázal na kolegy, tak my eh, se v tom eh, návrhu celkem tedy, jak si poznáváme, vidíme, že tam je naše část. A mikrofinance a je tam ta osa, která se týká mikrofinancování, na tom jsme spolupracovali s komisí a těší nás, že to tam je. Za prvé vítáme potenciální dopad na tvorbu zaměstnanosti. To by ten program měl mít. Samozřejmě nám jde i o alternativní cesty zaměstnanosti, ať je to třeba podnikání nebo e, samostatně výdělečná činnost. E, ale my chceme řešit potřeby lidí, kteří se ocitli v situaci, kdy jsou buď nuceni <laughs> se vrhnout do nějaké té živnosti, <laughs> podnikání a eh, mm, nebo mm, často je to pro ně vedlejší taková činnost eh, a Eh, musí tedy nalézt eh, si nějakou cestu, jinou cestu, jak vydělat peníze. A tento program se týká v zásadě dvou problémů. Na jedné straně je to pre problém přístupu k financování, a to v případě podnikání a samostatně vydělečné činnosti je to důležité. Ale to není jediný faktor, který vede k úspěchu v podnikání. Ano, finance jsou důležité, ale eh, jde o to příležitosti eh, vstupu na trh, eh, získat rady určité, jak na to, a tedy know-how. A my si myslíme, že toto v zásadě je v linii toho nástroje pro mikrofinancování. Eh, takže tady jde o to zajistit stabilní financování podnikatele. Takže když říkám podnikatele, no tak eh, tím myslím lidé často z těch sociálně slabých třeba skupin a podobně, kteří začnou podnikat. A také Kromě přístupu k financím, tak tito lidé potřebují další služby, ještě jako poradenství eh, různého typu, takzvaný coaching, jak rozvíjet ten svůj podnik nebo živnost to je stejně důležité jako finanční prostředky pro to, aby tyto osoby přežily v tom podnikání. Když někdo začne podnikat, začne se živností nějakou eh, jen tak mm, přes noc, no tak eh, to eh, znamená, že potřebuje tuto pomoc, protože bez podpory by se mu to nepodařilo. Proto musíme posílit i ty synergie a koordinace se stávajícími mechanismy eh, na evropské, ale i národní úrovni, tak aby každý nový podnikatel byl schopen mít přístup nejenom k financím, ale také i k těm dalším podpůrným službám, aby vůbec mohl začít podnikat, rozvíjet je a přežít v tom. To je strašně důležité. A návrh obsahuje požadavek na Eh, účast v mikrofinančním programu eh, na spolupráci s poskytovatelem služeb. Eh, my si myslíme, že to je něco, co bude třeba zajistit. Pokud hovořím jménem mikrofinanční sítě, mluvím jménem nevládních organizací, bank, spořitelen a, a tak dále. To znamená, že to není úplně jednotná skupina. Nicméně eh, společným eh, rysem je, že eh, tyto instituce spolupracují se zranitelnými skupinami, které nemají normální přístup k úvěrům z nejrůznějších důvodů. My velice vítáme tuto osu, protože poskytuje udržitelné financování nejrůznějších aktivit a zároveň řeší vytváření kapacit eh, poskytovatelů mikrofinancí. Je to něco, co jsme už eh, jistou dobu žádali. A, eh, a připadalo nám, že v této oblasti je možné udělat celou řadu věcí. Vytváření institucionální kapacity, pokud je o mikrofinance, je zásadní, protože eh, se zvyšuje poptávka po mikrofinancích. Organizace, jejich jménem hovořím, eh, často eh, mají problém s poskytováním mikrofinancí, protože nemají ehm, kapacitu na to, aby čelili rostoucí poptávce. Chtěl bych ještě dodat, že navrhované nástroje mají výhodu podle našeho názoru a to, že jsou centrálně spravovány. doposud jsme měli eh, čtyři nebo pět generálních ředitelství, které jsme museli kontaktovat a nám by se líbilo, eh, kdybychom měli jednotné kontakty, kontaktní místo, kde bychom mohli řešit financování, rozvíjení kapacit a další otázky související s mikrofinancováním. Nevím, jestli kombinace eh, této osy s dalšími programy je eh, vhodná eh, z celkového pohledu. Nicméně my v každém případě vítáme určité synergie a to, že jsme součástí většího programu, protože většinou mikrofinancování je naprosto stranou. Není to, nejedná se ani o finance, ani o sociální otázku, je to někde mezi. Takže doufáme, že tyto synergie přinesou plody. Pokud jde o doprovodné služby, ty jsou celkem důležité pro podniky a podnikatele, především nové podnikatele. Domníváme se, že je třeba, je možné udělat více, aby byla zajištěná spolupráce mezi mikrofinančními institucemi a e, dalšími. Je možné udělat to na národní úrovni, ale samozřejmě je dobré, aby existoval centrální management na evropské úrovni. Eh, dále bych se chtěl eh, zabývat eh, sociálními podniky, to je relativně nový koncept. My se domníváme, že mikrofinanční instituce mohou být vnímány jako tyto Ehm, sociální eh, poskytovatelé mohou být eh, vnímáni jako určité modely, ale nemohou být eh, vnímány jako nástroj pro financování sociálních ehm, podniků, sociálních cílů v budoucnosti. Problém je, že eh, mikrofinanční eh, instituce nemohou řešit eh, problémy nějakých větších organizací, ale jenom vždy jednoho podnikatele. A my bychom chtěli zdůraznit naši podporu pro tuto změnu jednotlivých os a sloučení programu, protože to řeší dvě věci, které jsme dlouhodobě chtěli, a to mít trvadle udržitelnou možnost vytvářet e, přístup k mikrofinancím a zároveň mít určitá opatření na vytváření kapacity. A tak, aby byla uspokojena rostoucí poptávka. Máme ještě další připomínky. Pokud se podíváme na navrhovaný rozpočet, 184 milionů e, je věnováno této ose pro mikrofinance z toho asi 80 eh, milionů je věnováno konkrétně jenom na mikrofinance, nikoli na celou tu osu. Pokud se podíváme na současné zkušenosti, eh, zdá se nám, že by bylo dobré, aby financování bylo o něco eh, vyšší. Máme zde také určitý obnos, který je věnován na vytváření kapacity. A my tuto částku vnímáme jako relativně nízkou. A bylo by možné eh, touto částkou podpořit, řekněme, 20-30 institucí. Pokud jde o cíl 50 tisíc mikropůjček, a to je relativně skromný cíl. Ten by znamenal desetiprocentní nárůst oproti současně poskytovaným mikrofinančním půjčkám ročně. Takže myslím, že zde bychom mohli být ambicioznější. Tak, aby více podnikatelů v budoucnu mělo přístup k mikrofinancím. A my v každém případě vítáme tento návrh. A z našeho pohledu návrh, který máme před sebou, řeší hlavní problémy, které jsme doposud měli. Děkuji. Děkuji. Nyní zahájíme diskuzi a nejprve dám slovo paní Moren Šartě a potom paní Kinga, Kinga Gens. Paní Šartě. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jste uspořádala toto slyšení a děkuji i našim řečníkům, že přišli a podělili se s námi o své analýzy. První otázka. Samozřejmě nebudu se vracet k faktu, že eh, krize nás zavazuje, abychom se chovali ještě efektivněji eh, Eh, co se týče mm, té příští části tranše programu. Ale první otázka, kterou bych chtěla položit eh, našim řečníkům, eh, ta se týká cílů. Zdali všichni souhlasí se s cíly, s politickými cíly, které byly stanoveny, to znamená profesní integrace na straně jedna, jedné a boj proti chudobě na straně druhé tak, že abychom měli tady jasno, abychom mohli odpovědět na druhou otázku teď. Samozřejmě, eh, vy všichni chcete, aby ta partnerství byla, ta sociální partnerství, aby tam byla více a lépe definována, nejenom zmiňována, ale kam až chcete jít s tou definicí sociálního partnerství. To tady musíme mít také jasno. Již jsme zde v parlamentu také na tom pracovali a každý svůj stát to vidí trochu po svém a kam až chcete jít. Jít příliš daleko neznamená to, že bychom v určitém okamžiku i narazili na nějaké problémy, Nepotřebujeme tady e, trochu manevrovací prostor? A třetí otázka, kterou kladu, je, zdali bychom neměli udělat rozdíl mezi metodou a pro mě sociální partnerství je, je pracovní metodou přirozenou, normální normou, bych to tak řekla. A e, není tedy ale cílem e, spíš mobilizovat projekty? Zde vidíme, že kromě e, bitvy o čísla, tak je zde ta bitva o existenci projektu. To je to zásadní. Takže jak přejdete z té, od té metody sociálního partnerství k mobilizaci těch projektů? A nakonec, myslím, že jeden bod byl podceněn a to je problém vzdělávání. Eh, tak, abychom mohli eh, potom eh, mobilizovat ty projekty. A já <clears throat> mám na vás otázku. V této nové strategii my si přejeme opatření, která budou mít dopad, ale všichni mm, mají problém třeba s těmi kontrolami a tak dále, ale jak vy vidíte, jak potom můžeme vyhodnotit, eh, vyhodnotit dopad této strategie 2020 paní Kinga Gens a potom paní Schretter. Paní Kinga Gens, jedna poznámka, jedna otázka na naše experty. Na jedné straně já souhlasím s těmi, kteří říkají, že Sociální změna a inovace, to je krásný název. A v podstatě pod tímto názvem se skrývají stejné programy, jako jsme měli v předchozím období, takže té inovace tam zrovna moc není. Ale je jasné, že e, co je nové na tom je, že máme méně zdrojů. To je ta inovace. Asi je pravda, že zase nějaké zdroje máme, třeba pokud jde o mikrofinancování nebo eh, pokud jde o eh, financování té sítě EURES a to teď bude pod eh, záštitou ESF, Evropského sociálního fondu. Já nevím, zda je to správné řešení. Ty programy od potravinové pomoci až nevím kam, aby to tam spadalo, to nevím, jestli je dobré ale moje otázka spíše se týká mikrofinancování. Jak já to vidím? Když se podíváme na počátky tohoto programu, tak se to eh, vyvíjelo různě v různých státech. Eh, I samozřejmě to prostředí je jiné v různých státech. Takže možná by bylo užitečné nebo i nutné asi i eh, přepracovat ty předpisy, aby mm, mm, ten, ti potenciální klienti měli lepší přístup, dost, aby to bylo více dostupné, aby i byli lépe informováni v různých zemích. Je těžké zde hovořit o zdrojích, zdalých je dost nebo ne, když nehovoříme o e, e předpisech a o tom, jak informovat ty potenciální klienty, nejenom instituce, ale ty potenciální klienty, kteří by mohli čerpat. A já se ptám, jak vy vidíte tento aspekt mikrofinancování, to znamená ten aspekt té regulace. A ještě bych zmínila jeden skutečně inovativní program, který je propojen s mikrofinancováním, to je iniciativa vytvořit eh, online platformu, kam mohou přispívat soukromí jednotlivci a eh, mohou tedy půjčovat peníze přesto. To je tedy velice inovativní iniciativa, která eh, většinou tady není k dispozici v zemích EU, týká se to třetích zemí. A já se ptám, do jaké míry podobná inovace, změna by i tady mohla být přijata a do jaké míry by to i mm, přispělo k mikrofinancování uvnitř EU, protože je to, by to muselo být upraveno v tom regulačním rámci. Paní předsedkyně, děkuji. Já eh, se dívám na hodinky, to není zrovna milý úkol a už se začínám zneklidňovat. A já bych ráda, abyste se skutečně, mm, abyste to zestručnili, paní Šretra, potom paní Harkin. Ähm, Já se omezím na tři krátké body. Jsou to otázky pro naše experty. Paní Steinruck už řekla, že jako stínové, stínový zpravodajové jsme popracovali a na návrh zpravodajky jsme rozhodli, že bychom chtěli mít v tomto programu také partnerský princip. A to by znamenalo, že komise by v tom nebyla sama, ale měli bychom management na evropské úrovni a zastřešující organizace těch skupin, které jsou příjemci tohoto programu, že by tyto zastřešující organizace byly zastoupeny v doprovodném výboru a spolupůsobily by na programování, projektování a tím by také bylo možné dostat se do situace, aby to šlo zrealizovat. Takže nezávisle na cílech programu vytvořit eh, výbor tak, abychom měli formulaci, jak je máme ESF, samozřejmě konkrétně pro tento program. Jak se na to díváte? Druhá věc. Návrh odborů, aby EURES přešel do ESF, tomu nerozumím, protože činnosti v EURESu, pokud jde o platformu, i pokud jde o přeshraniční partnerství, jsou v podstatě základní evropskou činností a na této úrovni se osvědčili, nejde o mezinárodní činnost, zatímco ESF dělá mezinárodní věci. Třetí bod je rezerva. My jsme nechali tu rezervu vysokou, ačkoliv bude nedostatek financí, bude to natěsno. Myslíme si, že je to důležité, protože inovativní výběrová řízení pro pilotní projekty musí proběhnout v konkrétním období. A v této souvislosti by mě zajímala otázka, nakolik eh, s tím souhlasí partneři, aby takto iniciované pilotní projekty, aby ty nejlepší zkušenosti potom přešly do ESF. Je to jiná koncepce pilotní projekt realizace, ale v nařízení o ESF se nechá otevřená možnost, aby tyto věci se realizovaly na širší platformě. Chtěli bychom tak vytvořit eh, konkrétní nástroj, který by umožnil, dejme tomu, reakci i v době krize, kterou zatím nedokážeme předpovědět, tak, abychom my jako parlament přispěli takto. Máda Markin. Děkuji paní Harkin a pot paní Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručná, protože některé moje otázky už položili kolegové. Už zde zazněla otázka účasti a partnerství a účasti organizací občanské společnosti. Paní Čartie i další o tom hovořili. Moje otázka je podobná. Co si o tom myslíte, jak by se to mohlo efektivně řídit? Další otázka se týká sociálních eh, podniků a mikrofinancování eh, a rozdílů. Eh, my dnes eh, dopoledne už jsme hovořili tomto tématu. Děkuji také paní Steinbruck, protože jsme měli vynikající schůzky. Jak vnímáte rozdíly mezi těmito dvěma věcmi? Doplňují se nebo jak je třeba s těmito věcmi nakládat eh, prostřednictvím různých eh, mechanismů. Pokud je o vytváření eh, kapacit poskytovatelů mikrofinancí, myslím, že je to program Jeremy, Eh, to mi řeknete asi vy. Ale já souhlasím, že se musíme zabývat eh, vytvářením kapacit pro potenciální uživatele. Eh, vy jste řekl, že ten cíl na mikrofinance je celkem nízký. Jaký by byl ambiciozní cíl? A dále, pokud se podíváme na financování pro každou osu, pokud byste měli možnost toto financování změnit, jaké změny byste navrhli a proč? Eh, paní tedy a potom pan Bulon. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve já chci poděkovat také zpravodajce za přípravu, za práci a teď velice rychle. Mm, víceméně souhlasím s tím, že není normální, že pořád ještě nemáme hodnocení eh, program Progress. Eh, máme to pouze tedy v angličtině a nemáme vůbec hodnocení dalších programů, takže to je první věc. A druhá věc, zcela souhlasím s tou sociální platformou, jak říkáte, pro boj s chudobou je to důležité, protože eh, eh, jsou další nástroje, kromě zaměstnanosti, které eh, bychom měli aplikovat pro boj s chudobou. A já bych chtěla zdůraznit sociální inovaci. Co to pro vás znamená a e, jakou cestou se ubrat? Dnes e, všichni hovoří o sociální inovaci. A co to je podle vás? Druhá otázka. Souhlasím s tím, že bychom měli sociální ekonomiku začlenit do mikrofinancování, ale problém je, že v tom textu se píše sociální podnikání. Co to znamená konkrétně pro vás? A ještě, a to, to jsou již tři otázky, tak skončím. Paní předsedající, mm, pan Bulon, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, eh, našim řečníkům i paní Steinruck, a, která řídí eh, schůze stínových zpravodajů, a to brilantně. A teď bych řekl, souhlasím s tím, že zaměstnanost není jediným nástrojem pro plnění cílu 2020 a také souhlasím s tím, že zde existuje celá řada dalších synergií eh, v oblasti sociální, bydlení, zdravotnictví, rodinná politika a tak dále. A já se ptám řečníků, zdali eh, partnerství s nevládními organizacemi, se, so, s občanskou společností, se sociálními partnery, zdali Eh, jak, jak vy tady definujete toto partnerství na lokální úrovni? A teď rozpočet. Zde spíše bych eh, řekl, že zhruba souhlasím eh, se stávajícími směry s tím, že bych dal příležitost k, k lokálním aktivitám, tedy přístup k prvnímu zaměstnání, spíše než Mm, abych zdůraznila ty přeshraniční eh, aspekty, takže první zaměstnání, potom mikrofinancování, ano, to je priorita, protože malé střední podniky zaměstnávají nejvíce lidí, eh, nejvíce nabírají lidí a je to paradox. Některé z nich nemají přístup k mikrouvěrům, protože a já si myslím, že tady to je ta inovace, kterou navrhujeme, i když nemáme jasnou definici a možná eh, bychom mohli přehodnotit, co to je eh, společensky odpovědný podnik eh, a bychom nedávali do opozice ekonomické výsledky mm, podniku a jeho sociální poslání. Takže bych rád slyšel, co na to naši řečníci. Inovace. To nemůže být pouze soubor, množina, nějakých tedy různých pomocí. Ne, to eh, musí být eh, i třeba eh, to jedno správné místo, kam se obracet, potom sociální konvergence a to je důležité. Musíme zrušit tyto překážky na trhu zájmu mobility jednotného trhu. A poslední otázka se týká hodnocení. Jak si myslíte, kam až můžeme jít eh, při tom hodnocení efektu pro ty příjemce mikrofinancí? A víte, že pokud jde o ty eh, finanční eh, příspěvky plynou příjemcům různých profilů. A jak tedy to vyhodnocovat. A potom poslední bod, i když eh, je to otázka rozpočtového výboru, tak zde jsou prostředky ve fondu soudržnosti, které nejsou ještě čerpány, mají se eh, mm, přidělit, takže možná bychom mohli navrhnout, aby ty nevyčerpané prostředky z fondu soudržnosti šly na prioritní eh, mm, projekty zaměstnanosti. Děkuji. Paní předsedkyně, paní zpravodajko, chcete? ještě jedno slovo. Já, vielen Dank. Ano, děkuji. Otázky, které tu zazněly, jsou v souladu s tím, co jsme doposud eh, diskutovali. Teď ještě pár otázek k tématu diskriminace a rovné zacházení. To jsou otázky, které mám na Konyho Reutera, protože to už není v progresu. Předtím to tam bylo. Jak vidíte tuto skutečnost, že teď je to v jiném programu a dnes dopoledne jsme ještě byli toho názoru, že, na to, že to nesmí zapadnout. A druhá otázka na Konyho Reutera, co bylo ve starém progresu, co tam teď není a co se zdá být také velmi důležité a nemělo by to zapadnout a nesmí to zapadnout. Na druhého řečníka požadavky na ty podprogramy, pokud je o sociální aktivity. To je pro nás novinka. Jak to vypadá? Jaké konkrétní požadavky tam musí být, protože návrh komisa je v tomto velmi nekonkrétní jaké možné výše úvěrových linek tam vidíte, co by bylo reálné, abychom věděli, kudy se máme vydat. Tolik k tomu. Ehm, Navrhuji, abychom obrátili pořadí řečníků a nejprve dám slovo Danielovi Srosalovi. Pět minut. Um... Děkuji. E, je zde celá řada otázek. Nejdříve pokud jde o regulaci, e, je to samozřejmě důležitá věc v oblasti mikrofinancí, nedostatek harmonizované regulace. Máme zde různé organizace v různých zemích, každá má jiný status, některé spadají pod ministerstva, na některá dohlíží eh, centrální banky, eh, některé organizace jsou nevládními organizacemi. Není zde tedy jasná regulace. Určitě by bylo krokem ku předu, který by mohl zvýšit efektivitu těchto organizací, a kdybychom měli harmonizovanou regulaci. Je těžké nějakým způsobem zhodnotit tu situaci mikrofinancí v Evropě, kolik máme klientů, jakým způsobem jsou poskytovány služby a tak dále. Harmonizace by v každém případě pomohla. A to by bylo to nejmenší. A určitě by to byl další krok eh, ku předu, který by pomohl tomuto odvětví. A pokud jde o nové iniciativy, financování peer-to-peer, -to, eh, -peer, to je věc budoucnosti. Ještě něco takového eh, se dostatečně nevyužívá. Bylo by dobré eh, propojit potenciální projekty s potenciálními poskytovateli financí, ale nevíme, jak všechny ty kousky skládanky dát dohromady. Mohlo by to být eh, uděláno, ale ještě nejsme v takové fázi. A to je určitě i součást eh, agendy sociálního, sociálních inovací. Spolufinancování by určitě pomohlo a uvolnilo by zdroje na to, abychom se mohli soustředit na jiné podnikatele, kteří nejsou tak klasičtí. Pokud jde o řídící výbor, který by mohl být zřízen pro řízení, na řízení programu, já myslím, že to je dobrá myšlenka, tu určitě podporujeme. Dále, o čem se hovořilo? doplňování mezi mikrofinancemi a sociálním podnikáním. Já jsem si připravil specifický text, ale nemám dostatek času na to, abych všechno řekl. Eh, jsou zde tři hlavní myšlenky. Eh, Mikrofinance a sociální podnikání jsou dvě jiné věci. Eh, jedna financuje nové myšlenky, řekněme, nové podniky a e, druhá e, pomáhá organizacím. Takže lidé versus organizace. A mají samozřejmě e, body, které jsou společné. Někdo, kdo má novou myšlenku, může jít nejdříve k mikrofinanční instituci a může získat financování, ale pokud tato myšlenka se rozšíří, potom už samozřejmě je potřeba obrátit se na eh, oblast sociálního podnikání. Eh, takže mikrofinance mohou financovat eh, jednotlivce, případně malé organizace, ale ve chvíli, kdy se daná věc zvětší, potom už to není v kompetenci mikrofinancí. Domníváme se, že řešit sociální otázky prostřednictvím podnikání je určitě dobrá věc. Myslím, že se to dělá mnohem více, než si to myslíme. Akorát existují různé přístupy, které je těžké nějakým způsobem eh, sjednotit, dát pod jednu kolonku. Já jsem pracovala v nevrádní organizaci a neustále jsme přemýšleli o tom, jak eh, získat zdroje pro tuto organizaci. Eh, přemýšleli jsme o tom, jaké bychom mohli mít vlastní zdroje, s jakými službami bychom mohli jít na trh. A já si myslím, že to by také spadalo pod eh, ten zastřešovací pojem sociálního podnikání. Eh, je to určitý dynamický model. V současné době když půjdu eh, do banky, budu chtít financovat mechanismus, který řeší například sociální dopad investičních fondů. Eh, v oblasti eh, vzdělávání dětí. Je těžké vědět, kde by člověk měl začít. Nicméně nějaká zastřešující organizace by to mohla přivést eh, na trh jak určitý druh sociálního podnikání a poté by bylo snažší získat i financování. Eh, myslím si, že v každém případě dobré rozvět podmínikání na řešení sociálních otázek. Je to něco nového, ale neznamená to, že by se to nemělo dělat. Eh, před nějakou dobou mikrofinancování také bylo nové a bylo do jisté míry rizikové dávat peníze lidem, kteří řekněme, nemají čím eh, ručit, ale už jsme se dostali dále. Pokud jde o změny mezi těmi jednotlivými osami, a pokud jde o změny ve financování pro jednotlivé osy, Ehm, myslím si, že eh, ta suma na rozvíjení kapacit může být relativně eh, nízká a ten cíl, jak jsem řekl, je relativně eh, skromný, pokud jde o počet poskytnutých půjček, půjček v rámci financování. Myslím, že by mohl být tento cíl o něco ambicioznější. Dále, co je sociální podnikání, podle našeho názoru, my v, to, v této oblasti nepracujeme, takže je těžké to nějak definovat. Je to způsob, jak se rozvíjet, ale nikoli pro nás. Pokud jde o hodnocení, Samozřejmě je těžké zhodnotit dopad programů financování. Já jsem v této oblasti v minulosti pracoval. Nicméně jsou, je zde několik věcí, které je snadné měřit, kolik podniků bylo vytvořeno, kolik pracovních míst bylo vytvořeno a zda je to udržitelné. To je tedy měřitelné. Děkuji, děkuji. A, uh, uh, paní kolegyně Dina Gretal. Já chci poděkovat za vaše otázky, na které je těžké odpovědět v tak krátké době, která mi je přidělena. Navrhuji, abychom se zaměřili na tři body eh, definice sociální inovace, partnerství a EURES. Takže sociální inovace co se definice týče, je jasné, že velice dobře víme, co nechceme. Nechceme, aby došlo naopak k, k, k redukci sociálního modelu a eh, chceme také, co, víme, co chceme. Například eh, bychom mohli eh, říci o nebo mluvit o sociální podmíněnosti, kondicionalitě. Já jsem o tom jednou hovořila v souvislosti s makroekonomickou kondicionalitou eh, v sociální politice, takže my chceme i sociální podmínky, sociální kondicionalitu, jako dodržování eh, eh, zákonů v sociální oblasti a tak dále. A potom také tento program by se měl využít právě pro aplikaci sociální agendy. O tom se už skoro nemluví. <clears throat> Dříve se to nazývalo agenda sociální politiky. <clears throat> to je to, co tam chybí. A především potom nám chybí taková systematičnost, aby tento program byl v souladu s jinými programy. S, uh, s jinými eh, tedy programy, které figurují v evropském rozpočtu. Eh, nás trochu zneklidňuje, že to je přístup, který jaksi jde všemi směry a nakonec je třeba mm, to všechno nějak dát dohromady a skoncentrovat. A to je i role Evropského parlamentu to se i týká Evropského eh, sociálního fondu. Tam je třeba dobře se zaměřit na priority, koncentrovat je, a protože jinak eh, je to všechno takové roztroušené a mm, pak se přijde o obsah, kli, rozmělní se to a mm, sociální politika bude zbavena reálného obsahu. Také i mm, partnerství, jak víte, to je zásadní prioritou pro SES. A zde chci říci, že pokud jde o sociální začlenování, je pravda, že ta, tady mm, to není jenom otázka zaměstnání, ale hlavně zaměstnání, to je pravda. Protože v naší společnosti, když někdo nemá zaměstnání, no tak není sociálně začleněn e, tak, jak by měl být. Nemluvě o kvalitním zaměstnání. A my e, právě i bojujeme proti těm prekérním podmínkám zaměstnanosti. Nejsme proti tomu, aby nevládní organizace eh, také i eh, se tomu věnovali, stejně jako my, mm, poněvadž jde o to, abychom bojovali proti sociálnímu vylučování a proti marginalizaci lidí. A tedy Eh, jeden ze základních cílů strategie 2020 právě je snížit počet chudých a nebo aspoň tedy zastavit nárůst eh, chudých, chudoby. A pro toto partnerství, partnerství to je dobrá koncepce. A mm, je, třeba je zde i koncepce partnerství mezi komisí a členskými státy, ale pro nás partnerství to znamená zapojení občanské společnosti, protože tady jde o různé partnery, ale na základě konkrétních pravidel, která již existují v rámci strukturálního fondu, ale která nestačí. Opakuji, to znamená jasná definice postupů a ty se musí aplikovat všude stejně a je třeba mít jasnou definici role různých partnerů, včetně Mm, ostatních organizací občanské společnosti, nevládních organizací, jaká má být jejich role. A teď pokud jde o otázky politiky, pokud jde o sociální dialog na všech úrovních, tak výlučnými partnery jsou <clears throat> sociální partneři zde. Toto opakujeme pořád, protože zde jsou takové nešťastné tendence a to je, že vlastně Eh, jsou sociální partneři vyloučeni, jsou i vyloučeny odborovné, odborové organizace z tohoto. A eh, my známe situaci teď eh, těch škrtů v krizi, tak to znamená, že i třeba přicházíme o práva. A třeba teď v Belgii, tomu také došlo tento týden, kdy ta, šlo o jednu firmu, která delokalizovala a tam eh, to mm, byli eh, tedy eh, vlastně ti pracovníci té firmy jenom přišli, aby odvezli to vybavení zařízení a mm, tak to nejde přece, musíme být bdělí. Eh, aby nebyl nahlodáván evropský sociální model a je třeba i sledovat eh, eh, vývoj těch nových koncepcí, jako třeba je modernizace sociálního zabezpečení, aby to náhodou neznamenalo jenom takové vlastně to, že se bude prodlužovat odchod do důchodu a přehodnotí se ten důchodový systém a mm, a změní se i ten eh, systém eh, financování eh, těch sociálních systémů mm, a bude se opouštět ten systém solidarity. Takže teď R. Tak zde i vy máme zde takový výbor, který by měl zaštiťovat a kontrolovat všechny ty programy my máme ale k tomu otázky. To znamená, v rámci progres nikdy takový výbor neexistoval, pouze takový neformální výbor, který trval jenom krátce a e, nevládní organizace i sociální partneři z toho byli úplně vyloučeni. Podle nás je důležité mít jasný princip partnerství, tak jak je to u strukturálních fondů. Pokud je o EURES, tak na rozdíl, No, abych trochu zmírnila obavy paní Schroeter, tady není žádný rozpor eh, mezi tím, že by bylo eh, lepší, aby ERS a přeshraniční partneři eh, také figurovali v tom Evropském sociálním fondu, ale mm, tady jde o to, aby naše participace a naše role nebyla snížena v této síti. A naopak, tady jde o to posílit přece, posílit, posilovat mobilitu, ale spravedlivou mobilitu. Jak víte, že prozatím eh, z důvodu toho, že se nedodržuje evropská legislativa třeba, a to i z důvodu, že eh, i máme některé špatné legislativní návrhy pro mobilitu pracovníků ze třetích zemí, a to především pokud jde o ty sezónní pracovníky, tak potom v tomto návrhu směrnice se neaplikuje vlastně princip rovného zacházení, a což znamená de facto deregulaci trhu práce a znamená to i nedodržování, větší a větší nedodržování práv mobilních pracovníků. A ERES ukázal, že může zajišťovat a dohlížet nad spravedlivou mobilitou a zapojovat více sociální partnery. Děkuji, říká paní předsedkyně a Connie Reiter. Mnohokrát děkuji, pokusím se být stručný do pěti minut. Děkuji za otázky. Myslím, že se dostáváme do diskuze, která není jednoduchá. Proč není jednoduchá? To snadné eh, na tom jsou cíle, kdo by nebyl proti odstraňování chudoby, všichni o tom hovoří, ale vidíme, že prostřednictvím eh, národních reformních programů a aktivity členských států se nám asi nepodaří dosáhnout eh, cíle 20 miliard nebo 20 milionů. Eh, další otázka je eh, začlenování. Vidíme ale, že eh, ty sociální nůžky se rozavírají, že rozdíly jsou větší a větší. V prosinci Evropská komise publikovala dokument, který jasně ukazuje čísla. Otázka je, jak můžeme využít programy a jak je převést do jasných kroků a mít hmatatelné výsledky. Zazněla zde otázka týkající se sociální inovace. Kdo by byl proti inovacím? Ale proč hovoříme o sociální inovaci? Proč všichni hovoříme o podnikání? V posledních, posledních 15 letech Evropská komise eh, hovořila eh, o těchto obecných eh, termínech zaměstnatelnost, flexikurita, Eh, ale co to specificky znamená? Jaký je cíl těchto pojmů? Já jsem byl eh, překvapen, když jsem obdržel eh, pozvání předsedy Evropského komise na konferenci o sociální inovaci. A když jsem si tak přečetl, text, přečetl před dvěma týdny text, bylo to o Eh, elektrických eh, automobilech v japonských městech. My si pod tím představujeme něco jiného. V současné době máme eh, diskriminaci, nelegitimní migranty, mladý, mladé lidi, kteří nemohou najít práci. Je zde hodně práce pro sociální nevládní organizace a pro sociální partnery. Je třeba, aby zde byla perspektiva. Eh, nemá smysl opakovat programy, které byly úspěšné před 20 lety. Nikdo není proti inovaci, ale musíme mít jasno v tom, co je cílem inovace. Eh, máme zde také termín sociální politiky vycházející z důkazů. Eh, znamená to, že v minulosti jsme nic takového neměli? Otázka je, jaké máme cíle. A já bych se podívala na specifické otázky. Otázka principu partnerství možná není dostatečně konkrétní, ale o co zde jde? Jde o partnerství, které zahrnuje sociální partnery, ale také aktéry eh, programů sociálního začlenění. Jde o rozvoj programů, jde o implementaci programů, stejně tak jako monitorování a hodnocení. Eh, máme zde příklady z progresu, eh, z programu Progress. Eh, velkým přínosem bylo to, že zde existovala možnost navázat kontakty, vytvářet kapacity, vzdělávat se. V Evropě máme velké rozdíly v občanské společnosti na severu, jihu, západu a východě a myslím, že to hodně souvisí s kapacitou eh, jednotlivých organizací, jestli dokáží být inovativní nebo nikoli. A to je věc, která je pro nás nesmírně důležitá v rámci progresu. Dále zde byla otázka týkající se eh, toho, že by boj proti diskriminaci nebyl v rámci progresu. Něco takového my ne, nevítáme, protože boj proti diskriminaci a začlenování jdou ruku v ruce. Ehm, zahrnuje to také minimální mzdy, aktivní politiky na trhu práce a samozřejmě boji proti diskriminaci e, jde ruku v ruce s našimi cíly. Máme zde také princip eh, rovná mzda za rovnou práci na stejném místě. A jde nám o to, aby program se nadále vyvíjel, abychom nestratili tu přidanou hodnotu progresu. Je potřeba, abychom nadále vytvářeli nové kapacity, abychom mohli reagovat na sociální potřeby. A ještě několik slov k podnikání. Pokud podnikání se Eh, chápe ve francouzském smyslu eh, entreprendre, tedy podnikat něco, dělat něco. Eh, nikdo určitě není pro, proti. Nicméně někteří říkají, že je možné podnikat jenom prostřednictvím skutečných podniků, ale já si myslím, že tak to nutně není. Můžeme podnikat také v oblasti služeb socia- všeobecného zájmu. Byly zde některé specifické otázky. Byla zde otázka paní Schröter týkající se rezervy. Ano, můžeme říci, že za sedm let sociální rozvoj v Evropské unii bude potřebovat určitou flexibilní reakci, protože dojde k inovacím. Ale otázka je, kdo to bude řídit. Bude to řídit jenom komise, nebo zde bude určitá koordinace na základě principu partnerství, budou se zahrnovat eh, sociální partneři a další. Pokud ano, potom eh, je to asi dobrá věc. A bude nutné hledat eh, konkrétní řešení na budoucí inovace a související výzvy. Mnohokrát děkuji. Děkuji, tím jsme skončili tuto část, eh, ale mm, pouze jsme tu otázku načali, určitě se k tomu ještě vrátíme a mm, určitě mm, ty tři projevy nám, nám hodně věc osvětlili a já teď eh, Mm, prostřednictvím zpravodajky, tak eh, se nějak vymezíme, postavíme vůči tomuto programu Evropské komise, který je pro nás dost problematický a určitě si zaslouží, abychom se ještě podívali na eh, jeho obsah a na propojení těch tří součástí a dali to do stejného dokumentu. Vy ještě chcete slovo? Ale ne moc dlouho, protože nás čeká ještě další bod. Takže závěr, paní zpravodajko. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, expertům i těm, co položili otázky, protože pro nás jsou to, jsou to důležité indikátory toho, kde jsou nedostatky, otevřené věci, kde popracovat na definicích tak, abychom si později usnadnili práci. Princip partnerství, myslím, že ho potřebujeme se zapojením občanských partnerů, občanské společnosti. A pro mě je důležité vymezení mezi jednotlivými různými programy, protože téma EURES je téma, které ukazuje, jak obtížné to je a jak velké důsledky to může mít. Pokud uděláme chyby v tom vymezení, já jsem si také původně myslela, že bychom EURES mohli dát spíše do ESF a když jsem se potom eh, podívala do hloubky, tak jsem zjistila, že by se tím ztratily důležité prvky EURESu, například eh, hraniční partnerství. Různé státy si definují své hlavní body různě. O přeshraničních musíme mít eh, dohodnuté cíle. Pokud bychom je neměli, tak skutečně by se ztratila tato role těchto partnerství, která jsou důležitá pro mobilitu lidí a pracovníků, protože ti lidé pracují v eh, přeshraničních partnerstvích takže si myslím, že by byla velká chyba, kdybychom to vyjmuli, protože pak by se ztratil důležitý prvek pro zaměstnance i zaměstnavatele. Euh, merci beaucoup. Děkuji. A no, takže budeme pokračovat a další etapa to je mm, přeskum návrhu zprávy paní Steinbruck a to na přesnové schůzi. Tím jsme skončili tento bod programu. Děkuji. Děkuji našim hostům. A teď eh, bych přestoupila k bodu 7 a přivítala ty, kteří budou k němu hovořit. Eh, Týká nás výměna názorů eh, s dalšími hosty, řečníky a jde o nařízení o Evropském sociálním fondu. Nejprve Nejprve ale, než dám slovo hostům, dám slovo naší zpravodajce, aby diskuzi uvedla a aby i případně dala určitou orientaci, na co mají reagovat naši hosté. Paní zpravodajka, děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji našim hostům, expertům, kteří přišli sem odpoledne. Já vím, že mm, moji kolegové, mm, kteří sledují vývoj Evropského sociálního fondu, určitě e, budou mm, velice pozorně jim naslouchat. Merci, madame la présidente. Paní předsedkyně, musím říci, že vývoj Evropského sociálního fondu je významná věc a uvidíme, že to, na, že to navazuje na předchozí diskuzi která se zabývala různými programy, které také sledují cíle Evropského sociálního fondu. A to nám všechno ukazuje, do jaké míry eh, to eh, jaksi sociální a profesní začlenění je zásadní dnes. A první bod, nad kterým se musíme zamyslet, je efektivita tohoto Evropského sociálního fondu, jaký má efekt a zavedení e, těch různých e, projektů v terénu. To znamená, jaký vztah e, můžeme udělat my mezi tou evropskou vůlí mít větší soudržnost, integraci, profesní integraci, sociální začlenění, jak to provázat s těmi politikami, které se provádí lokálně tak aby to vše bylo efektivnější. A druhý významný bod. E, všichni mm, viděli, jak ta klauzule o makroekonomické podmíněnosti může být eh, důležitá například eh, pro eh, ty otázky tedy v konkrétních územích, terénních, ale naopak, jak tady to může být problematické. Proto nás zajímají náhledy expertů, jak měřit dopady. To je podle mě důležité. A za třetí, eh, třetí věc, o které musíme diskutovat, je, jak zvýšit profesní kompetentnost, dovednost eh, našich zaměstnanců, kteří buď nemají práci nebo, nebo již pracují, a jak bojovat proti eh, tomu, že eh, ty kvalifikace mladých často nejsou v souladu a vede to k jejich vyloučení potom ze společnosti. Takže to jsou důležitá témata a všechny politické skupiny eh, budou spolupracovat velice otevřeně na všech těchto otázkách a já si myslím, že teď ale eh, dáme slovo expertům, aby co nejrychleji se vyjádřili, abychom mohli vést diskuzi. Paní předsedkyně, děkuji, takže nejprve dám slovo panu Andreasu Martelovi, který je expertem eh, pro tyto věci. Berlína. On nám přesně eh, popíše tu organizaci, kterou eh, představuje, protože asi přes moji Němčinu jste to nepochopili. Äh. Děkuji za pozvání, abych vás informoval z hlediska německé perspektivy, abych řekl něco, co děláme v rámci Evropského sociálního fondu a kam chceme jít. Asi bych měl říct, odkud jsem. Já jsem z Arbeiterwohlfahrt, což je velká dobrovolná organizace, velmi uznávaná. Existují ještě další. Charita například, Caritas, ty jsou větší, ale myslím, že našich 1,5 milionu zaměstnanců eh, pokrývá velkou část sociální oblasti v Německu. Já jsem už 16 let aktivní v e ESF, 10 let jsem dělal operativu a 6 let strategické plánování v doprovodném výboru a v dalších gremích. Jak vypadá situace v Německu? Víte, že Kromě velkého spolkového operačního programu máme 16 spolkových zemí a každá z nich má svůj samostatný operativní program a máme 61 podprogramů, se kterými pracujeme v různých oblastech a dobročinné svazy mají program s názvem Rückenwind pro sociální ekonomiku. Je to program pro rozvoj personálu založený na současném nařízení, kde už je také partnerství. To, co děláme, to jsou opatření pro zaměstnance, pro jejich správný rozvoj, podporu zdraví, zdravotní prevence, celoživotní vzdělávání, jak implementovat eh, dal, struktury dalšího vzdělávání. A téma důležité, jak je možné budovat tyto strategie pro profesi a kariéru do budoucna. Hlavními příjemci jsou zaměstnanci ze sektoru péče o staré, o mladé, o děti a postižené, čili to je naše portfolio. Jde o to, že sociální ekonomika je velmi rostoucí sektor. Ta demografická změna se týká všech zemí a vycházíme z toho, že do roku 2030 budeme mít zhruba 75 lidí, které budeme potřebovat navíc než teď, kde je vzít. Takže rosteme, ale máme málo možností, jak získávat pracovníky a paralelně musíme také si udržet ty, které už v této oblasti máme. ve spolupráci s Garantem, což je v Německu Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí, eh, působíme na těchto programech a jak už jsem říkal, chci vás informovat o realizaci, to je ten partnerský přístup. Využili jsme technickou pomoc z ESF Zřídili jsme režijní pracoviště, které zodpovídá za realizaci toho programu a zřídili jsme také řídící skupinu, nikoli v eh, doprovodný výbor, ale eh, řídící skupinu, která, kde jsou paritně zastoupeny obě strany. A ti to řídí obsahově a připravují doporučení. A Toto režijní pracoviště zodpovídá také za monitoring programu, tedy víc než evaluace. Chceme totiž zjistit, zda jsou udržitelné aspekty či ne. Podpora a její objem byla relativně malá, 60 milionů jsme měli k dispozici, program eh, tam bylo 6 výzev a teď už to pomalu dobíhá, protože jsme své prostředky vyčerpali, ale projekty budou dobíhat do roku 2014. 134 projektů to bylo. Jak jsme přemýšleli o novém kole podpory? Měli bychom mít jasno, co rozumíme pod ESF. Pro nás je ESF taková laboratoř, taková dílna, kde můžeme vyzkoušet nové myšlenky, čili to je téma přizpůsobení, zvýšit zaměstnanost, snížit chudobu. To je důležité téma i pro Německo. Jde o to, abychom ty věci mohli vyzkoušet a e, otest, vyvinout. Nechceme plnit žádné základní úkoly, nechceme zaskakovat eh, tam, kde působí stát, ale chceme dělat to, k čemu máme možnosti, chceme dát lidi zase do práce a chceme je se připravit na demografický vývoj. Myšlenky strategie Evropa 2020, eh, které obsahují co kryjí s těmi našimi, ale samozřejmě nás zajímají také národní reformní programy v Německu, nakolik tyto programy reflektují ty cíle. A včera jsme dostali aktuální verzi z příslušného ministerstva, jak se bude aktualizovat tento program v Německu a bohužel tam nejsou ty věci, které bychom tam chtěli mít, zejména eh, snížení chudoby v Německu se trvá i nadále na určitých indikátorech a ostatní zůstávají stranou. Nezávisle na tom, podíváme-li se na strategii Evropa 2020, kde jsou možnosti, jak ovlivnit eh, situaci vyvolanou demografií, je to otázka péče o staré lidi. Já myslím, že to není nic nového. Všichni víme, že Evropa stárne, že se na to musíme připravit, to všichni ví, ale a to je další důležitý cíl, boj proti chorobě. Tady by v ESF měl být alespoň minimální příspěvek, to i nadále považujeme za správné, důležité, musí to tam zůstat. Takže snahy na úrovni rady eh, tady začít manipulovat, těm je třeba se postavit. Pokud je o makroekonomiku, tady už eh, mě zaznělo některé věci. Nechceme, aby se udělal řez ve chvíli, kdy se makroekonomika dostane do určitého chaosu. Je to zejména otázka sociálních skupin, kde se musí udělat eh, odhad dopadů. Příklad není možné, aby programy pro lidi bez přístřeší nebo drogově závislé se začnou škrtat jenom proto, že ty peníze musí jít jinam. Je třeba mít tady jasné hodnocení sociálních dopadů a indikátory, tak abychom se lépe soustředili na tyto skupiny. Popracovali jsme na tom, k tomu vypracovali jsme takový návod, jaké indikátory do budoucna, protože se nemyslíme, že je dostačující pracovat pouze s ekonomickými indikátory a faktory, musí tam být i jiné, zejména pokud jde o chudobu. Princip partnerství, o tom už jsem hovořil, to je věc, kterou podporujeme plně. Potřebujeme to jenom nejen pro sociální partnery, ale jsme rádi, že v té formulaci jsou také nevládní organizace, tedy občanská společnost. Pro nás je to zásadní, protože jinak bychom vůbec nemohli spolupracovat. A to, co už jsem říkal předtím, partnerská spolupráce musí vypadat tak, že spolu budeme jednat na stejné úrovni a ne, že jeden bude předepisovat druhému úkoly. Doposud je to tak v Německu, v těch eh, poradních výborech se rozhodnutí spolkové vlády odsouhlasí a v podstatě nemáme možnost, jak zasáhnout do programu. Takže proto Nás teď e, zajímá, kdy přijde etický kodex komise, kde budou kvalitativně i obsahově popsaná ta partnerství. Máme docela konkrétní představy, jak by to mělo vypadat a doufáme, že najdeme partnerské státy, které zatím ještě váhají. Důležitý bod z hlediska praxe, zjednodušení, pokud jde o finanční realizaci, téma paušálů je třeba probrat, eh, případně také flexibilní kofinancování. Musíme vědět, které země mají problémy, výjít jim stříc a pak ještě téma technické pomoci, to už jsem říkal na začátku, také důležité. Pokud chceme budovat kapacity, musíme mít možnost využít ty prostředky a k tomu je třeba nařízení změnit tak, aby nejen ty méně rozvinuté regiony dostaly peníze, ale také transitní regiony. To tam musí být. A protože mám ještě chvilku, tak krátce do budou, o budoucnosti máme dvě velké oblasti, které nás zajímají. Jednak eh, demografický vývoj a jeho zvládnutí, soustředit se na zaměstnané osoby. A druhé téma, boj proti chudobě. Tady, myslím, v Německu je třeba konat krátce investiční priority, Chceme udělat něco pro přizpůsobení pracovních sil, celoživotní vzdělávání, boj proti chudobě, aktivní začlenění. Jednáme se spolkovou vládou a také s odpovědným ministerstvem, Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí, ale zatím ještě se nerýsuje partnerství spolkové vlády tak důsledně, jsme odkázáni na to, aby od vás vyšly jasné signály tak, aby i takový stát, jako je Německo, se neminul se svými partnery. Ja, vielen Dank, Herr Bartels. Děkuji, pane Bartosi. A teď pan Erik Etienne, generální tajemník pro regionální záležitosti v prefektuře Petit Charaty ve Francii. Máte slovo. 10 minut. Merci, madame présidente. Je vais euh, tenter... Děkuji, paní předsedkyně. Já udělám všechno pro to, abych vám řekl eh, co nejvíce o denní realitě řízení fondu ESF v mém regionu. Jsem eh, ze středně velkého regionu Patu Šarant a tam řízení ESF provádí centrální vláda s pomocí regionálních úřadů. A s pomocí eh, generálních tajemníků. Má oblast je venkovskou oblastí, získáváme 5,4 100, promiňte, 125 eh, milionů eur. Eh, celá Francie dostává asi 5,4 miliard. Tento region je eh, výrazně venkovským regionem. Produkuje se zde například koňák, a to je velice silné odvětví a některé další zemědělské produkty. Tento region, podobně jako další regiony ve Francii, byl silně ovlivněn finanční krizí a hospodářským zpomalením, především v roce 2011. A můžeme říci, že ESF je nesmírně důležitým fondem pro Francii. Snažíme se o implementaci veškerých politik EU. A v současné době můžeme říci, že se situace změnila. Máme 8,9 eh, nezaměstnanost. Existuje zde snaha přimět lidi, aby se dostali zpátky do práce a především starší lidi. Chtěl bych stručně popsat, situaci v našem regionu. Máme 36 plateb Jedná se o velmi malý region. Získáváme asi 90 eh, milionů eur z ESF. Takže vidíte, že eh, Poitou Charente eh, má tedy sociální síť, která je, se i odráží ve velikosti Eh, eh, tohoto jak jsem řekl, politiky zaměstnanosti eh, se rozhodují na národní úrovni a asi z 85% z toho fondu spravují prefekti. A jde o to pomáhat těm obyvatelům, kteří jsou nejvíce v těch vzdálených místech abychom mohli zaktivovat eh, eh, i pro ně určité sociální dávky a nejenom, abychom jim dali dávky, eh, ale abychom spíše i, jak si je zmobilizovali, aby mohli se zapojit do pracovní činnosti, aby ta jejich činnost měla určitou návratnost. Ve Francii eh, tuto činnost spravují departmenty, tedy okresy francouzské a my máme v platu Charant čtyři okresy, které eh, spravují 4 až, 3 až 4 miliony z tohoto fondu a právě prostřednictvím těch Eh, okresních plánů pro začlenování pomáhají lidem nalézt práci. Eh, já mám takový příklad eh, mm, departmentu mm, Šrant Maritim, kde více než 10 tisíc osob čerpá z tohoto a ze 60% je to pozitivní výsledek, což je dost vzácné, tedy taková to míra. Samozřejmě vrací se na trh práce, eh, ale také i eh, pomáháme tomu, eh, aby veřejnost se vzdělávala, to znamená, bojujeme proti tomu, aby odcházeli předčasně ze škol, tak aby získali nezbytné vybavení pro zaměstnanost a aby eh, eh, eh, v Poitou Charente máme takovou mezirezortní komisi, která i provádí takové sčítání těch osob, které předčasně odešly ze školní docházky a právě těm pomáháme, aby se mohli kvalifikovat a tedy tak se začlenit na trh práce a my mm, pomáháme tedy ze sociálního fondu také jim v Poatu Charant, což znamená, že asi 80% mladých takto podchytíme a nalezneme pro ně řešení, buď tedy se vrátí do škol, a nebo dostanou práci. A samozřejmě jde e, i boj, o boj proti analfabetismu. Tak protože máme jich 5 eh, milionů ve Francii a v poitou Charant také dost a eh, jde o to, aby získali základní dovednosti a mm, snažíme se, aby i ti, kteří mají malé vzdělání, tak aby eh, byli schopni získat nezbytné znalosti, dovednosti, tak aby mohli potom eh, se eh, i naučit určitým kvalifikacím na trhu práce důležitým. Takže my mm, máme takové priority. Za prvé jde o, to, o ty průmyslové změny, ke kterým dochází. Takže mm, tam pomáháme, potom je to návrat nezaměstnaných do práce a potom sociální pomoc. Takže ty ekonomické mm, průmyslové změny my podporujeme E, tyto e, pracující, a to představuje asi 80 operačního programu, 30 e, jde pro ty průmyslové změny a 50 asi jde na, ta, na ty další součásti. To všechno je vyčísleno a ve stávajícím programu prostřednictvím dotací, eh, jak tedy z národní úrovně, tak z lokální úrovně, protože my před pár lety jsme vytvořili eh, informační systém pro tyto údaje, to znamená stát je schopen hm, připravovat výroční zprávy hodnotící, ale i díky tomu můžeme vést dialog mezi eh, úrovní krajskou a národní. Čísla, která jsem citoval, tak ta právě jsou citována z toho programu presáž, který eh, realizujeme za pomoci evropských fondů. Dále také i spolu s dalšími regiony, které jsou daleko větší, jako Ile-de-France nebo Ronalp, eh, financujeme další projekty, kdy se snažíme předcházet nebo anticipovat těm průmyslovým změnám v krajích a eh, i potom máme zde eh, tu část, která se týká seniorů, potom kvalifikací také no, no, zde máme asi 58 aktivit, které se týkají právě e, e, lidí s nízkou kvalifikací a tam se snažíme o to, aby opět se začlenili na trh práce a našli práci. Asi třetina z nich e, třetině z nich se to podaří, i když národní průměr je vyšší, ale není to vždy snadné. Teď velice rychle čas kvapí. Bych řekl, Eh, co hodláme podniknout v rámci eh, budoucího nařízení na leta 2014-2020. Za prvé, chceme lépe stanovat priority a mm, chceme připravit zaměstnance na průmyslové směny, usnadnit přístup pro mladé nezaměstnané a vůbec nezaměstnané, aby získali práci a potom eh, sociální začlenování. To jsou ty, ty tři osy. Evropský sociální fond eh, podle nás musí zůstat tedy eh, veřejným eh, výdajem, ze kterého budeme pomáhat aktivní i neaktivní populaci a i a zpravovat se bude tedy těmi našimi prostřednictvím tedy dekoncentrovaných mm, mm, orgánů státu Mm, podle struktury ve Francii. Potom i my máme celou řadu různých tedy takových zprostředkovatelských orgánů, eh, které zprostředkují tyto programy. A zde dnes si myslím, že by bylo asi třeba zjednodušit ty formální kontroly těch operačních programů a především eh, toho operačního programu sociálního fondu e, s cílem e, zajistit čerpání z tohoto fondu především pro ty, kteří předkládají projekty a pro ty menší subjekty, jak řekl německý kolega. Proč, paní předsedkyně, e, nemít takové, takový manuál? Komise by mohla připravit manuál pro ty předkladatel projektu a ty, pro ty, kteří čerpají a lépe měřit výsledky. Ano, já vím, že v sociální oblasti je to těžké měřit eh, mm, tyto výstupy a je těžké brát do úvahy pouze jako kritérium, eh, kolik lidí se vrátí do práce, ale je to důležité kritérium. A třeba i bychom mohli rozšířit tento fond, rozšířit, to znamená, Teď, se e, i, e, e, teď probíhají diskuzi třeba té potravinové, o té potravinové pomoci nejchudším osobám, takže možná bychom i tyto ostatní programy mohli lépe napojit na sociální fond. A potom je zde ten fond pro globalizaci, takže ten také není moc čerpán a není ani znám, takže by bylo možná vhodné E, třeba i propojit tento program s tím budoucím e, sociálním fondem, respektive operačním programem, který se financuje z tohoto fondu. Děkuji. Děkuji, Etienne. Třetí expert, pan Adam Kulman. z organizace Open Society Institute z Budapešti, z Maďarska. Máte slovo a také 10 minut. Ale ráda bych eh, vyzvala všechny experty, pokud budete mít něco písemně k předložení i stínové zpravodaje, to bude velmi zajímat. Nechte své materiály v sekretariátu třeba dnes. Zítra se to zpracuje tak, aby vaše návrhy nezapadly. Prosím. Thanks very much. Um, first of all, let me... Mnohokrát děkuji. Nejdříve bych chtěl říct několik slov o našem programu. My nepoužíváme ESF, ale nahrazujeme ESF jinými fondy, tak aby eh, eh, prostředky byly dostupné pro nevládní organizace, které podporují eh, Romy. Eh, pracujeme v Maďarsku, České republice, na Slovensku. Já bych rozdělil své sdělení do tří kategorií. Komise předložila dobrý návrh, eh, který zahrnuje velice důležité otázky. My se domníváme, že některé může podpořit i rada. Jiné eh, rada podpoří méně pravděpodobně, tam by parlament mohl sehrát větší roli. A jsou zde další věci, které nejsou v návrhu, a kde by parlament mohl, mohl převzít iniciativu. Nejdříve budeme hovořit o první skupině. Myslím si, že všichni hráči se shodnou na tom, že integrované využívání fondů nebo širší možnosti nebo zjednodušení jsou správnou cestou ku předu. Jsem optimistický v tom, že územní zacílení na subregionální úrovni je také něco, co by rada měla podpořit. Před rokem vydal Evropský parlament usnesení týkající se začlenování a v něm se zdůrazňuje, že je třeba eh, vypracovat krizové mapy nebo mapy chudoby a to je něco, co je nyní začleněno do návrhu nařízení. Myslím, že eh, to je v podstatě všechno k tomu prvnímu slajdu. Jenom bych ještě dodal, že se domnívám, že účinnost ESF bude určena obecnou, obecným nařízením, eh, stejně tak jako specifickými nařízeními. Takže já zdůrazním eh, některé věci, eh, především tedy ale z obecného nařízení. Jaké jsou věci, které jsou podle mého názoru důležité v návrhu, který připravila komise a které možná rada nepodpoří? Celá řada lidí již zmínila, že je třeba, aby byl minimální podíl pro ESF a minimální podíl pro sociální začlenění. Nebudu zacházet do detailů, ale chtěl bych hovořit o e, podmíněnosti ex ante. Už e, se hodně hovořilo o makroekonomické podmíněnosti a já si myslím, že je třeba mít jasno v rozlišování mezi oběma podmíněnostmi. Makroekonomická podmíněnost může být nebezpečná pro ESF. Myslím si, že podmíněnost ex ante, která znamená, že členské státy musí připravit odvětvové strategie nebo tematické strategie, e, něco takového skutečně přispívá k dosažení našich cílů. Proto se domnívám, že to je zásadní krok ku předu v návrhu nařízení. Pokud jde o sociální začlenění a začlenění Romů, myslím si, že je také důležité, aby eh, se zde ta podmíněnost ex ante propojila s evropskými fondy. Je třeba, abychom nejenom eh, produkovali hory papíru, ale abychom eh, také jednali efektivně. Zároveň myslím, že je zásadní, aby eh, návrh eh, na řízení obsahoval institucionální záruky pro boj proti diskriminaci. Eh, v tomto kontextu je zásadní také odpovídající školení lidí, kteří přerozdělují evropské fondy. Myslím si, že ESF by měl být využíván také na podporu rovných příležitostí v rámci specifických kroků. Zároveň bych chtěl zdůraznit nutnost posilování kapacity partnerů a kodex chování. Další slide. A chtěl bych zmínit také některé věci, které by podle mého názoru mohly být v návrhu vylepšeny. pokud jde o podmíněnost ex ante, formulace nařízení říká, že je třeba, aby existovala implementace strategií. A, e, ale není jasné, jestli komise může nějakým způsobem zasahovat, pokud k implementaci nedochází. A myslím si, že by zde měl být jasný mandát pro komisi. Za druhé, v současné době začlenění Romů a sociální začlenění je, nebo e, začlenění Romů e, spadá jenom do podmíněnosti ex ante v rámci sociálního začlenění. Nicméně e, myslím si, že by se zde mělo jasně říci, že začlenění Romů je třeba dosahovat prostřednictvím vzdělávání, zdravotnictví, zaměstnanosti a tak dále. Takže myslím, že eh, je třeba začlenit eh, začlenování Romů také do témat, jako je vzdělávání, zaměstnanost a zdravotnictví. Chtěl bych připomenout usnesení parlamentu, které už jsem zmínil z března minulého roku. Tam se hovoří o tom, že strukturální fondy by měly mít podmíněnost a měly by se snažit o odstraňování segregace a měly by také zajistit rovný přístup Romů k veřejným službám. Parlament už se tedy zavázal k takovéto podmíněnosti ve strukturálních fondech. Nicméně komise ještě nepředložila odpovídající návrh na řízení. A dále Domnívám se, že eh, institucionální záruky pro rovné příležitosti a pro boj proti diskriminaci by měly být posíleny. Eh, to je naprosto eh, zásadní. Je také důležité, aby zde byl takzvaný ownership v rámci strukturálních fondů, aby zde existovaly institucionální záruky. Já Eh, už jsem poslal specifická doporučení v písemné podobě, takže mnohokrát děkuji. Ano, děkuji. Teď bych dala ráda slovo kolegyním a kolegům. Nejdřív paní Genc. Eh, eh, děkuji. Já jsem si ráda vyslechla ty eh, poznámky, protože v podstatě jsou v souladu i eh, s názory zde ve výboru a v parlamentu. Také i eh, souhlasím s panem Sabakasem, že naši hlavní pana Bartelse, eh, také jsem si ráda vyslechla pana Kulmena, který hovořil o sociální inkluzi, která musí mít svůj podíl a to musíme nějak ochránit, protože je to ohroženo. Všichni s tím souhlasí, všichni souhlasí s makroekonomickou podmíněností, eh, která eh, v podstatě mm, by mohla tedy ohrozit eh, pomoc těm potřebným. A potom eh, to jde ruku v ruce se zákazem eh, diskriminace. Já jsem spravodajkou ve výboru Libé, která se týká programu občanství a to také i zahrnuje zákaz diskriminace. Takže tady jde o to teď, jak zharmonizovat, propojit obě tato nařízení. Vy jste zmínil obecné nařízení, které eh, i případně by mohlo ohrozit některé ty aspekty, které podporujeme tolik v tomto výboru. Takže eh, tady je třeba eh, dohlédnout nad tím, co se děje s tímto nařízením. A pokud jde o principy partnerství, také souhlasím s tím, že nestačí hovořit eh, o partnerství na úrovni koncepční, ale je třeba vidět tu operativní stránku tohoto konceptu. Hmm. A hmm, to je hmm, jako s tou eh, koncepcí eh, boje proti diskriminaci a, jak řekl pan Kulman, e, reálná otázka je, jak se to provozuje v praxi potom všechno. A často vidíme, že je těžké i překonat to, že na lokální úrovni neexistuje politická vůle a proto je třeba zaručit, že reálně tyto koncepce budou plněny slyšeli jsme určitě hodně zajímavých užitečných poznámek, které můžeme reflektovat v našich dokumentech. Děkuji a jak řekla Elizabeth, také jsme zcela vstřícní a vítáme všechny písemné připomínky, se kterými pak budeme pracovat. Děkuji, Kingo. A teď dám slovo Elizabeth Morinčatě jako zpravodajce která bude mít jistě nejširší paletu otázek. Prosím, ale také už nemáme víc času. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat všem třím řečníkům, protože se dobře doplňovali a bylo to velice zajímavé. A první, já se nebudu vracet k otázkám Kingy a budu pokračovat ve stejném duchu. První bod, abychom k tomu přistoupili konstruktivně. E, pořád e, všichni se točíme kolem e, toho, že je potřeba jednat v terénu konkrétně, ale já se ptám, máte nějaké návody, jaké třeba sociální ukazatele používat, o jaké se opírat, abychom mohli měřit efekt těchto politik? A nejenom, abychom to mohli měřit, ale možná, abychom mohli pomoci díky tomu eh, měření těm lokálním aktérům, aby jejich působení bylo efektivní, aby to mělo takový pákový efekt. A druhý bod. řada z vás hovoří o tom, že je třeba mít i ty regiony, které eh, budou eh, jaksi tak někde uprostřed eh, a je třeba mít tedy tyto regiony, které budou tedy uprostřed mm, a e, kterých se bude týkat ten Evropský sociální fond, protože Evropský sociální fond to není e, fond, který by e, podporoval Mm, mm, takové tedy projekty, jako ty projekty, které se týkají tedy územního plánování a e, tedy rozvoje těch regionů, takže e, podporují celou řadu třeba malých takových aktivit a e, kterých je ale opravdu hodně a hodně. A takže jak vy to zvládáte potom v terénu? Potom třetí bod, a to je, mm, to mě hodně zaujalo, vy jste řekli, do jaké míry sociální fond může podporovat inovace a jak do jaké míry mohou mít i tu funkci eh, eh, vlastně eh, takový ten účinek, který školící, protože sociální fond je taková laboratoř pro nové myšlenky a může tedy ovlivnit ty národní politiky potom. A jak tedy ještě si myslíte, že bychom mohli zvýšit eh, tuto možnost, tento účinek? A čtvrtý bod. Řada z vás řekla, eh, eh, jak je třeba mít ty různé projekty. Myslím si, že to byl, já již nevím, jeden z vás. Někdo řekl, že je Bartels, pan Bartels řekl, že je třeba zachovat pracovní místa nejenom e, tedy vytvářet pracovní místa, ale i anticipovat, tedy dělat takovou prevenci, to znamená přes různá školení a tak dále, e, bojovat za stávající pracovní místa. To je důležité. Možná máte nějaké návody, e, aby i ta příští tráše tohoto sociálního fondu mohla být i v tomto více účinná. Takže to je seznam mých otázek, paní předsedající. Děkuji. Já bych také doplnila dvě otázky, protože jsem také stínová zpravodajka, tak eh, se tím zabývám, tím nařízením. Jednak je to otázka na pana Bartose. Máme článek 6 který má podpořit partnerství, tedy partnerský princip. Ty práce trvaly dlouho, ale je tam odstupňování podpory partnerství. Já se na to dívám velmi kriticky a ráda bych znala váš názor. Myslím si, že všechna partnerství, nezávisle na tom, v jakém členském státu, by měla dostat podporu a že princip partnerství v žádném státu nemá takovou kvalitu, že bych bylo možné říct, nepotřebujeme podporu. Jde o to, aby byli schopni plnit vizavy své úkoly. Je to často velmi dobrovolná práce a k tomu mě zajímá váš názor. A druhá otázka je pro pana Etiena. Právě proto, že máte lokální přístup ESF, tak by mě zajímalo, jak eh, ty, tu iniciativu lokální zaměstnanosti, kterou jste použili, jaký vidíte v souvislosti s fondem. My bychom tady viděli takovou pětiprocentní klauzuli. Podobné je to také v EFRE pro spolupráci měst. A proto si myslíme, že by to bylo rozumné i pro zaměstnanost. A hlásí se ještě někdo? Ne, ne, ne. Takže slovo. Každý z expertů dostane pět minut jenom, protože chceme mít možnost dát slovo komisi. A začneme z druhé strany, to děláme vždycky tak. Takže pan Kulman jako první, pan Etienne a pak pan Bartels. Thank you. Děkuji. Nejdříve pokud je o měření pokroku. Já myslím, že v naší oblasti je vždycky otázka, jestli potřebujeme jasné indikátory, nebo jaké indikátory potřebujeme. Myslím, že zde existuje mnoho možností, Ehm, mm, mnoho možností eh, měřit úspěch, aniž bychom mělo, měli etnické indikátory, například eh, zlepšování zaměstnanosti v daných oblastech nebo eh, situace ve školách v daných oblastech. A I když samozřejmě může být užitečné mít etnické údaje. Pokud je o zjednodušení, já bych řekl, že co by nejvíce potřebovalo, že by nejdříve pomohlo, um, abychom zohlednili ty návrhy na zjednodušení v současném návrhu nařízení. Samozřejmě je zde možnost různé interpretace, takže národní úroveň si často není jistá tím, jakým způsobem je možné zjednodušovat nechtějí riskovat, i když vědí, že by to mělo pozitivní vliv na příjemce financí. A pokud jde eh, například o zjednodušení ne vykazování nákladů, myslím, že se zde dělá krok kupředu. Říká se, že paušální sazby nebudou předmětem auditu. A dále, pokud jde o inovativní charakter ESF, v současné době ESF není inovativní vůbec, přinejmenším ne v naší oblasti. Možnost používat globální granty je eh, v nařízení, ale v žádné zemi, kde pracujeme, v žádné z těch pěti zemí, se nepoužívají globální granty z ESF. Používají se například eh, granty eh, z jiných fondů. Takže inovace se v současné době nefinancují z ESF, při nejmenším ne v těch zemích, kde my jsme aktivní. Pokud jde o udržení pracovních míst, to je samozřejmě důležité. Na druhé straně bych ale chtěl říci, že nyní v některých členských státech máme nezaměstnanost mladých až 40 Řešení toho se stalo eh, prioritou EU. U Romů máme nezaměstnanost při nejmenším 60 to znamená, že je to skutečně eh, výrazně vyšší nezaměstnanost než nezaměstnanost mladých v jakémkoliv členském státě, takže já si myslím, že to je něco, co je třeba mít na paměti. Je třeba poskytovat pracovní místa. je prends le, la discussion au cours. Et donc je comprends que... Já jsem vstoupila tady in media res, takže eh, dám pět minut panu Etienovi, aby zareagoval. To jsem z toho pochopila. Dobře, děkuji. Mm, hodně otázek. Eh, a já eh, sekretariátu dám svůj dokument, aby případně to mohl sekretariát rozšířit, protože já jsem toho sepsal daleko více, než jsem měl možnost říci, takže celá řada otázek, které se týkají lokálních iniciativ, jak položila paní předsedající ve Francii, v Poitou Charente, asi 8, eh, mám Eh, my eh, spravujeme asi 80% toho fondu, 20% se spravuje centrálně. Takže my eh, lokálně musíme spolupracovat s partnery, jako jsou tedy obce, tedy ty samozprávné orgány, ale také i další specializované orgány, ty různé tedy zprostředkovatelské orgány, úřady pro zaměstnanost, různé ty organizace pro začlenování v komunitě. A o to téma mají všichni velký zájem, takže lokální partnerství eh, pod dohledem prefekta v kraji a eh, takže to je to, co my podporujeme. A mm, tyto eh, politiky se spravují lokálně, jak jsem řekl, samozřejmě s tím, že musí vždycky respektovat obecný zájem je zde princip, eh, že my dáváme přednost tedy těmto iniciativám lokálním. A potom sociální ukazatele. Já jsem hovořil o tom ukazateli, eh, kdy se poměřuje mm, podle výsledku, ano. Takže samozřejmě to je těžké, to je pravda, ale v každém případě dnes eh, nejsme Eh, spokojeni s tím, eh, eh, mm, jak, jak je to s tím měřením tedy průběhu kariéry každého člověka, takže my musíme tedy to rozdělit do určitých etap. Někdo, kdo začíná, je absolvent, nebo po škole tedy a tak dále, takže těm musíme poskytovat eh, určité jiné informace, aby se mohli zorientovat, vybrat si a eh, to již je vlastně prevence tomu, aby eh, nevypadli z toho školského systému třeba. A podle mě to jsou již samotné užitečné ukazatele. A potom my to i víme podle informací od těch, kteří Eh, byli příjemcem naší pomoci. Pokud jde o snížení analfabetismu, ano, tady lze snadno měřit výsledek, lze si těžko představit a já jsem eh, tedy citoval eh, to obrovské číslo. To nemůže takto trvat, to nejde. A potom ještě i to, že mají přístup třeba k těm různým lokálním iniciativám, Národní, národní politika, jak si Eh, podporuje ty různé stáže v podnicích a my to děláme, my to spravujeme teritoriálně, kdy tedy eh, ti eh, studenti, školáci tedy působí vlastně na takovém výcviku, jakoby uční v podnicích, kde se učí a tak to tedy vlastně rotují. A to je něco, co i nad čím dohlíží obce, mají na to zvláštní tedy orgány, které se zaměřují na ty nejvíce sociálně vyloučené a těm nabízí tyto typy smluv, kdy vlastně alternují mezi školou a podnikem. A i to kritérium tedy eh, eh, počtu těchto smluv, kdy alternují mezi školou a podnikem, to je další kritérium pro měření efektu. A dále eh, zjednodušení. E, samozřejmě zjednodušení procedur, to všichni chceme, ale nemůžeme zase nakládat z prostředky, jak chceme. A zde máme některé projekty, které jsou malé, i ty výdaje jsou malé a zde naváží na německého kolegu. Máme různé orgány, organizace, které třeba mm, nejsou dostatečně vybaveny, aby mohly zpravovat ty projekty. A to je právě potom role prefektury, aby jim pomáhala. A tady jde o dvě, dva, typy, dva typy agendy. Máme zde různé tedy ty agendy, které spadají do sociálního fondu, ale třeba jsou menších objemů. Takže tady ano, to bychom se mohli zamyslet. A potom je i, eh, jak jsem řekl, tedy my ty orgány, které spravují eh, fondy, tak ty jsou jednak centralizované i decentralizované, takže i eh, ta decentralizovaná nebo dekoncentrovaná cesta, to je další možnost. A potom sociální, Evropský sociální fond má velký dopad, eh, protože se hodně používá, eh, a, eh, ale proč třeba v některých oblastech, jako je sociální začlenování, tam se to tolik nedařilo? No, mm, možná, že je to kvůli té kondicionalitě. A zde možná eh, bychom mohli něco s tím udělat, aby těch projektů bylo daleko více, eh, tak abychom eh, měli konkrétní výsledky potom v terénu. Takže to je jenom pár připomínek a reakcí na otázky, které se mě týkaly. Děkuji, paní předsedající říká, než dáme slovo poslednímu hostovi, tak já bych chtěla Eh, využít funkce předsedkyně a položit otázku, která se týká zprávy účetního dvora. Francouzský účetní dvůr, eh, francouzský NKU, provedl analýzu sociálního fondu a tam především poukázal na problémy spojené s tím, že tam je hodně, hodně těch partnerů a partnerských organizací. Můžete to nějak mm, jasnit, vyjádřit se k tomuto bodu? Je vais reprendre la parole, parce que je crois que... Ano, takže já si opět slovo, protože to je otázka na mě. Uh, Samozřejmě v Poatu Charant máme asi 14 těch různých organizací. Eh, eh, eh, předtím jsme jich měli asi 17, takže my jsme to zracionalizovali. A účetní dvůr po nás chce, abychom ještě více zracionalizovali počet těch zprostředkovatelských organizací, které zprostředkují ty fondy a které vlastně jsou subvencovány z fondu. Takže my máme mm, málo priorit, jsou to ty tři hlavní osy, o kterých jsem mluvil, a e, tedy ty, ty průmyslové změny, potom přístup na trh práce a sociální začlenování. A to jsou dobré priority. A samozřejmě nemůžeme se potom ztratit v nějaké záplavě e, mm, e, orgánů a organizací. A mm, jde o to eh, poměřit výsledky, kterých dosahují. Máte třeba takzvané domy zaměstnanosti, to je jeden typ organizace, které mají vynikající, eh, vynikající výsledky, anebo ty takzvané mission lokál, což jsou tedy eh, lokální zprostředkovatelské úřady pro ty smlouvy, ty také fungují dobře a mm, takže eh, ty hodně pomáhají lidem eh, dostat eh, potom práci, což je pro nás velice podstatné, mm, protože jde o snižování dlouhodobé nezaměstnanosti. Ale pracujeme na tom. Paní předsedkyně, děkuji. Takže mm, Eh, na základě té kritiky účetního dvora, který kritizoval způsob fungování tohoto ve Francii, tak já si kladu otázku, zda by nám to nepomohlo potom při přípravě legislativě v Evropě zde. A poslední řečník, pan Kulman, ne. A ah, äh, äh, Šlo to v opečném pořadí. V opečném pořadí, dobře, takže. Okay, vielen Dank. Ich, äh, Děkuji. Rád bych se vyjádřil ještě ke třem oblastem. Partnerství, partnerství sociální indikátory a laboratorní charakter ESF. Pokud je o partnerství, bez pochyby žádoucí by bylo, abychom měli rovnoprávné zacházení a sice ve všech regionech. To je jednoduchá odpověď. Žít v partnerství tam musí být jasno, kdo to chce dělat, protože budeme muset zrušit a rozrušit struktury. Jde o to, aby správní místa ta chtějí jet eh, podle principu kontinuity, to znamená v zaběhnutých kolejích. Nechtějí, aby do toho přistoupili další a proto si myslím je důležité, u partnerství zjistit, kde jsou potenciální aktéři, které by mohly generovat přidanou hodnotu pro ESF přímo na místě v zemi, v regionu. Sociální indikátory. My jsme se v Německu sešli a zkoumali jsme, zda to, co nám předložila spolková vláda, co je základem programu, zda jsme schopni poskytnout údaje, které budou ověřené. Jde o to říci, jaký podíl eh, představují dlouhodobě nezaměstnaní lidé. My to víme, spolková vláda to ví, ale ona to neřekne. Ona se vždycky odkazuje na tu oblast, kterou lze snadno zprostředkovat. To znamená, máme další indikátory, abychom řekli, máme kupu lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a pokud jim chceme najít práci, tak musíme udělat víc, než jim nabídneme eh, klasická řešení, klasická opatření, pokud eh, je nechceme nechat v této situaci, tak aby mohli normálně žít. A pokud je o working poor, tak eh, to také známe, spousta lidí Sice pracuje, ale z toho příjmu nedokáže vyžít. To se dá také doložit. A pro tyto lidi je třeba udělat víc, pokud je chceme vrátit zpátky na trh práce. To je otázka minimální mzdy. To víme, jsme toho schopni, ale nemáme politickou sílu, abychom to prosadili. A pokud je o zaměstnané, tak tady máme také indikátory, můžeme zjistit, jak byli spokojení eh, v zaměstnání před a po tou, eh, tím opatřením a můžeme také zjistit, zda naše opatřením pomáhají. Víme teď například z nového posudku, že Německo pokulhává. Udělali jsme v této oblasti velmi málo a téma schopnost zaměstnanosti jsme pokrývali v podstatě jenom klasickými standardními opatřeními, takže to víceméně zapadlo. Laboratoř, příklad, kde by to mohlo mít dopad. Já jako Němec vím, že musím pracovat do 67 let věku, to je dlouhá doba, to jsem počítal teď cestou sem, že budu muset pracovat ještě 20 let. Pokud nebudeme schopni vytvořit věci pro to, abychom rozvíjeli také starší zaměstnance, abychom vytvářeli modely, kde budou pracovat ve skupinách mladí, starší, tak abychom zajistili přenos know-how a abychom věděli, že eh, ti lidé potom jednoho dne odejdou eh, do důchodu a odejdou z pracovního života. Eh, jenom tak to bude do těch 67, pokud jim pomůžeme, jinak ne, protože to nevydrží a odejdou dříve. A to má také národní dopad a samozřejmě dopad na celou Evropu, protože všechny státy jsou konfrontovány s tímto tématem. Tolik tedy jako příklad. Budeme tady muset uvažovat o dalších opatření, o tom, jak udržet lidi v práci, i když zestárnou. stárnou Musí se to udělat tak, aby to nevedlo k tomu, že to na trhu práce vytvoří nepříjemné prekérní situace. To se stát nesmí a z německého hlediska musím říci, že tam v podstatě neděláme nic kromě slov, která slýcháme. To je všechno. Merci de cette conclusion. Děkuji za tento závěr. A pokud se nemýlím, ještě komisi bych měla dát slovo. A takže dám slovo komisi. Nevím, komisi, nevím, kdo tady je za komisi. Děkuji, jmenuji se Tata Šatová a jsem eh, z Generálního ředitelství pro zaměstnanost. A eh, jsem eh, také účastnicí vyjednávání v radě k tomuto tématu. Jsem velice ráda, že jste nás dnes pozvali, že jsme měli možnost vyslechnout si uh, postoje některých například příjemců nebo lidí, kteří skutečně implementují na místě ESF. Já jsem si poznamenala jasná poselství e, od tří kolegů, že je potřeba, aby zde byly jasné minimální podíly ESF. V současné ekonomické a sociální situaci musíme dělat hodně pro lidi z Evropy. Každý, kdo se podíval na eh, obecná, obecné nařízení i nařízení o ESF, ví, že komise eh, se skutečně zavázala bojovat proti diskriminaci, eh, zajišťovat princip rovných příležitostí ve všem financování EU v nadcházejícím období. Chceme se soustředit na kroky, které mají tyto cíle v rámci ESF. Povšimli jsme si toho, že e, všichni chtějí, aby partnerství bylo posilováno v EU, nicméně musíme zohlednit e, množství dostupných prostředků. Podíl 25 ESF, e to je skutečně minimum. My se domníváme, že by to mělo být vyšší. A chceme podporovat partnerství, kdykoliv to bude možné a zavázali jsme se také, že kodex chování bude součást obecného eh, nařízení, a tak aby přínos ESF byl co největší na místě, aby eh, přinášel co největší přínos pro všechny uživatele. Odkazovalo se také na pravidelné platby pro konečné příjemce. Mohu vám, vás ujistit, že v nařízení, v obecném nařízení bylo stanoveno, že platby od komise eh, ze členských států proběhnou eh, až eh, poté, co bude jasné, jaký je konečný uživatel. My proplácíme peníze členským státům teprve poté, co peníze odejdou konečným uživatelům je třeba mít jasné ukazatele, které nám řeknou, jaký je dopad Evropského sociálního fondu na mladé lidi, na znevýhodněné skupiny, na chudé lidi a potřebné. Víme, že v současném programovém období máme nedostatek řádných ukazatelů, které by mohly eh, zdůvodnit budoucí kroky. Souhlasím, že ESF je určitou laboratoří. E, testují se zde budoucí případné politiky, které by mohly být e, navrženy a implementovány e, v členských státech. Domníváme se, že Některé snahy v rámci sociální inovace, které podporuje ESF, skutečně vedou ke změně politiky v členských státech. Další bod který zdůrazňuje náš závazek eh, nediskriminace a rovných příležitostí, je požadavek v nařízení, v obecném nařízení eh, na to, aby eh, úřady pro rovné příležitosti hodnotily programy a hodnotili to, zda zda skutečně cíle nediskriminace jsou dodržovány, pokud probíhá financování z evropských fondů. A hovořilo se zde také o počtu zprostředkovatelů ve Francii. Měli jsme podobné případy v jiných členských státech. V nadcházejícím programovém období chceme, aby systém byl zjednodušen. Kdykoliv zde budou nějací zprostředkovatelé, zprostředkovatelé eh, by neměli být potenciálními příjemci. Musí být jasno v tom, kdo jsou zprostředkovatelé a kdo jsou koneční příjemci. Není možné, aby se to nějakým způsobem, způsobem směšovalo, protože to potom představuje problémy pro implementaci současných programů. Děkuji, my se budeme eh, těšit na stanovisko výboru pro zaměstnanost. Děkuji, tím jsme se dostali na konec a ještě paní zpravodajka určitě bude chtět uzavřít, ale velice stručně, protože již nás brzy opustí sludomočníci. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji jménem všech kolegů, stínových zpravodajů a kolegů poslanců, které velice zajímá vývoj Evropského sociálního fondu, tak bych chtěla poděkovat našim třem přednášejícím, protože jejich přednášky byly velice zajímavé. Dnes odpoledne při tomto posledním slyšení o Evropském sociálním fondu jsme v podstatě hovořili o tématech, o kterých jsme hovořili již předtím. To znamená, že je nutné, abychom vedli sociální dialog a prostřednictvím tohoto dialogu rozvíjeli Evropský sociální fond a především stimulovali projekty. Sociální partnerství má sloužit i k takové propagaci politických cílů, k jejich podpoře prostřednictvím e, projektů a je třeba, aby všichni se v tomto spojili. To jsme dobře slyšeli před chvílí a především jsme slyšeli o tom, že je nutné eh, třeba zaměřit se na celoživotní eh, vzdělávání. O tom se musí jednat se sociálními partnery. Druhý bod je nutnost propojit evropské politiky s národními politikami a s jejich lokální realizací protože pokud eh, tento řetězec je někde přerušen, tak se to nepodaří. A třetí bod je nutnost zjednodušovat. Eh, je to otázka třeba těch limitů, které bychom mohli stanovit, diferencovat mezi různými tedy těmi projekty, eh, zracionalizovat ty zprostředkovatelské organizace a mm, takže mělo by dojít k Eh, velkému pokroku právě v příštím programovacím období a k nárůstu. Evropský sociální fond eh, by měl eh, umožnit tu sociální inovaci, ale všichni jste tady říkali, jeden z problémů efektu tohoto fondu je, že u těch typů populace, o kterou jde, tam je třeba individualizace, individuální přístup. A to je těžké, protože to často neumíme s těmi našimi globálními politikami. A já myslím, že tady nás čeká určitý pokrok a je třeba eh, v tom motivovat naše partnery a politiky. Děkuji. Děkuji paní předsedající, paní předsedkyně za toto slyšení. Paní předsedkyně, děkuji, děkuji hostům. Já se omluvám, že jednoho eh, eh, z vás jsem neslyšela, ale eh, díky té diskuzi jsem také z toho hodně pochopila, takže, takže tím jsme skončili bod a 23. 24. dubna budeme hlasovat a mm, tím dnes tedy končíme schůzí a sejdeme se zítra v 9 hodin a budeme pokračovat. Hezký večer.